Dobré ráno, budeme začínat. Prosím tedy, abyste se posadili. So now I would like to, uh... Dovolte, abych představil Marka Marináriho z generálního ředitelství eh, předsednictví, který nás seznámí s funkcí Evropského parlamentu a fungováním Dobrý den všem. Vítejte v Evropském parlamentu. Vím, že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 Prosím, nasaďte si sluchátka. To je jediná cesta, jak slyšet překlad. Já jsem tedy říkal, že budeme začínat. Vítám vás na třetím zasedání parlamentu eh, lidí s postižením a abychom mohli pěkně začít, tak poprosím Maria Marináriho z generálního ředitelství předsednictví, který nás uvede do otázky Evropského parlamentu a plenárního zasedání. Takže Marko, máš slovo. Děkuji, Pate. Ještě jednou dobré ráno všem. Vítám vás tady. Vím, že před sebou máte dlouhý den plný práce. A proto jsme si řekli, že na začátek bychom vám měli vysvětlit ve stručnosti, co dělá tato instituce, co dělají poslanci, které jste i vy sami volili a jak ta jejich práce vůbec funguje. Vy budete tady vlastně pracovat stejným způsobem, jako pracují i evropští poslanci. Evropský parlament je jednou z hlavních institucí Evropské unie, ale má takovou jedinečnou vlastnost, kterou se liší od ostatních, a sice, že to je jediný orgán, který je přímo volen občany. Určitě víte, že každých pět let všichni eh, jdeme k urnám abychom hlasovali a volili své zástupce do Evropského parlamentu, kteří potom tady mají eh, pětiletý volební mandát, pracují tady se svými kolegy, spolupracují s komisí, radou a dalšími institucemi a snaží se zlepšit stávající právní předpisy a především také eh, tvořit nové právní předpisy. A snahou vždy je zlepšit náš každodenní život. Poslanců je 754. Pracují ve výborech, v delegacích a také se eh, scházejí v různých zasedacích místnostech, eh, aby mohli mezi sebou diskutovat. Když poslanci zasedají v takovémto sále, nedělí se podle státní příslušnosti, tak jak jste rozděleni dnes vy, ale dělí se podle eh, politických frakcí nebo politických klubů. Tento parlament je nadnárodní, je, evropský parla- je to Evropský parlament Poslanci tady jsou zastoupeni ze všech zemí Evropské unie, ale eh, spojují se napříč národnostmi podle politické příslušnosti. Dnes je to jiné, protože zastupujete jednotlivé země, takže jste rozděleni podle státní příslušnosti. Když tady ale pracují poslanci, tak v první řadě sedí eh, šéfové politických skupin, jsou tam také vedoucí jednotlivých výborů, předsedové výborů. Poslanci mohou hovořit svým vlastním jazykem, tak jak to dělám i teď já. A to samozřejmě můžete i vy během celého dne. Už od samého počátku v 50. letech každý poslanec měl možnost hovořit svým jazykem. Je to demokratické schromáždění a každý evropský občan může být do tohoto parlamentu zvolen. A nechceme, aby případná neznalost cizích jazyků někomu bránila zúčastnit se práce v Evropském parlamentu. Proto každý poslanec má právo hovořit svým vlastním jazykem a to se týká i dnes vás. Zkuste si představit, jak vypadá den na plenárním zasedání, kde zasedá více než 700 poslanců a projednává se celá řada témat. Jak poslanci eh, se vyjadřují, jak eh, informují o svých názorech a stanoviscích. Eh, každému je přidělena řečnická doba. Funguje to tak, že každá politická skupina podle toho, kolik má poslanců, dostane určitou sumu řečnické doby pro každý den. Čím větší ta skupina, čím, to znamená čím více má poslanců, tak tím další řečnickou dobu dostane. Řečnická doba je tedy rozdělena mezi politické skupiny a potom každá skupina se rozhodne, který poslanec za ní vystoupí a na jak dlouho. S tím, že řečnická doba je minimálně 30 vteřin a nejdéle 6 minut pro většinu poslanců e, obvykle ta řečnická doba je minuta, minutu a půl nebo dvě minuty. Vyma. Možná, že se vám to zdá zvláštní, možná si říkáte, co takhle stihne poslanec říct za minutu, minutu a půl, ale ve skutečnosti toho stihne hodně. Protože plenární zasedání musí být vnímáno jako v podstatě takové vyústění diskuzí, které už proběhly v různých eh, parlamentních výborech, na delegacích. Takže když si některý poslanec vezme slovo, prezentuje v podstatě jenom závěry svojí práce, protože ostatní poslanci by už eh, v zásadě měli vědět, na čem dotyčný pracuje. Samozřejmě, že takhle pracujete i vy, protože sem jistě přicházíte s velice jasnými návrhy. Vycházíte z vaší předchozí práce. Takže i vy dnes budete mít seznam řečníků. Předseda, který bude předseda tomto zasedání, vyzve řečníky, aby si vzali slovo a uvidíte, že tady na obrazovkách, které máme pod stranách, začne utíkat řečnický čas. A není to žádná hrozba. Je ten, abychom vám pomohli, abychom vám připomněli, že když máte dvě minuty řečnického času, tak to musíte respektovat. Samozřejmě, že pokud až skončí ty dvě minuty, ještě nedokončíte to, co jste chtěli říci, tak vás nikdo nebude přerušovat, brát vám mikrofon, budete mít ještě pár vteřin, abyste to dokončili, ale prosím vás, abyste zbytečně nemluvili déle, a to proto, abychom umožnili všem řečníkům vzít slovo, takže prosím, nevnímejte to jako eh, nějaké omezování vaší svobody slova, ale jako Eh, v podstatě takové zdvořilostní gesto vůči vašim kolegům, právě proto, aby bylo možné tady provést celý váš program až do konce. Eh, tato místnost ve skutečnosti není tou skutečnou plenární místností. Původně jste měli zasedat tam, ovšem plenární místnost, která je přímo přes chodbu, ta je eh, dočasně uzavřená, protože tam probíhá, mm, protože tam probíhají práce a proto jsme se rozhodli, že zasedání proběhne v tomto sále a také jsme zajistili naslouchací místnost, aby všichni, kdo se účastní, mohli sledovat naší práci. Vaše plenární zasedání eh, má velmi nabitý program a soustředí se totiž do jediného dne. Když eh, se na plenárce schází poslanci, tak většinou pracují čtyři dny. Ale i během takovýchto čtyř dnů eh, je práce velice intenzivní. Uvědomte si, že se začíná ráno v půl deváté, v devět, potom se pracuje až do oběda, potom se hlasuje, na Češ většinou ve tři hodiny se začne pracovat znovu, pracuje se až do osmi, potom je pauza na večeři a potom zase od devíti až do půlnoci. A to od pondělka do čtvrtka. Proč je nutné pracovat tak intenzivně? No proto, že během let eh, se eh, tento parlament eh, stal stále důležitějším a získal stále, získává stále více pravomocí. A samozřejmě, že to znamená, eh, že hm, tím máme více práce. Probíráme teď více legislativních návrhů. A proto je nutné všechnu tuto práci soustředit eh, do krátkého času, abychom mohli zpracovat všechny tyto otázky. Jak říkám, je jich hodně, čím dál více. Proč? Proč je jich čím dál více? No proto, že v Evropě teď máme mm, systém eh, v podstatě dvou sněmoven. Jednak Evropský parlament, kde se nacházíte dnes, a eh, ta druhá, to je Rada ministrů. Eh, máme stejné pravomoci a proto hodně pracujeme, protože v současné době Evropská unie má pravomoce v podstatě ve všech oblastech našeho každodenního života. Představte si, že v této chvíli více než 80 legislativy všech členských států je v podstatě eh, jen transpozice evropských zákonů, zákonů, které navrhuje Evropská komise, kterou můžete svým způsobem vnímat jako takovou vládu Evropské unie na kterých se potom pracuje, až jsou schváleny těmi dvěma sněmovnami, to znamená parlamentem. A jak už jste viděli, je to vlastně jediná komora, která je přímo volena občany. A na druhé straně rada, tedy rada ministrů, také se tomu říká, protože tam se schází ministři všech členských států. Takže na jedné straně máte radu, to znamená komoru, která zastupuje vlády, a na druhé straně parlament, to je komora, která zastupuje evropské občany. Jak už jsem říkal, tyto dvě komory pracují společně, aby vypracovali zákony a návrhy, které by dokázaly stále vylepšovat náš každodenní život. Vy dobře víte, že ten model není vždy dokonalý, Občas je kritizován, ale v každém případě je to model, který funguje. Model, který eh, se snaží imitovat mnoho nových demokracií v zemích třetího světa, protože je to výraz eh, skutečné demokracie. A ve jménu této demokracie parlament také rozhoduje o podpoře pro různé iniciativy, například eh, to, že jste tu dnes vy mezi námi. Jak už jsem říkal, máte velice nabitou agendu. Máte plný program a proto vám už nechci zabírat více času. A proto předám slovo tady kolegu Klárkovi, aby mohl oficiálně zahájit vaší práci. Já vám děkuji a přeji vám eh, dobrý a užitečný den. Tak jak jste si asi už eh, domysleli, je třeba, abyste používali sluchátka, pokud to můžete, pokud to chcete sledovat a dále tlumočení je zde tlumočení je zde zajištěno do všech možných jazyků, všech oficiálních jazyků Evropské unie a samozřejmě jsou zde eh, také eh, naslouchací smyčky, tedy indukční smyčky pro bezdrátová sluchátka. Takže my budeme pracovat do 12.30 a potom od 14.30 do 18 máme odpolední zasedání. Budeme mít tři plenární zasedání. První se bude týkat eh, konvence OSN o právech eh, osob eh, osob s postižením a implementace v kontextu ekonomické krize. Tím se budeme zabývat. Budeme debatovat o strategiích, o tom, jak vybřednout z krize a potom v závěrečné části eh, budeme debatovat o volném pohybu osob s postižením a v souvislosti také s přípravou Evropského aktu pro dostupnost. Budeme eh, zde si mít možnost eh, vyslechnout poslance Evropského parlamentu a tak dále. Eh, máme seznam řečníků předem dán. Chtěl bych nicméně zdůraznit, že eh, každý, kdo eh, bude moci mluvit, bude moci tedy promluvit, ale možná, že ne přesně v tom, v té části plenárního zasedání, kdy chtěl. Dále Eh, oběd bude zajištěn zde v budově, eh, zde v tomto poschodí a dále eh, budeme mít také kávu zhruba za 30 minut kolem možná 3-45 minut budeme mít kávu, přestávku na kávu. No a součástí bude také eh, hlasování, bude to jednoduché hlasování o té, eh, o té konvenci spojených eh, národů. Bylo podáno několik pozměňovacích návrhů a komentářů k rezolucím a to všechno je součástí. Hlasovat se bude o této rezoluci plus komentáře členů EDF. Eh, dále ještě prosím, eh, pokud chcete fotit, čiňte tak bez blesku a eh, mobilní telefony. Prosím, pokud můžete, vypněte je, protože oni mohou způsobovat interference při tlumočení v našem zvukovém systému. Tak a já bych stručně představil návrh rezoluce tak, jak je upravena vašimi pozměňovacími návrhy a tak, jak jste ji upravili, aby byla silnější. Je k dispozici v angličtině, ve francouzštině a také ve snadnočitelném formátu a e, rezoluce e, mohou být přeloženy také do dalších jazyků. Pokud si je některé delegace nechali přeložit, prosím, dejte k dispozici to překlady sekretariátu. Rezoluce se týká eh, všech tří plenárních témat. Eh, týká se nejenom Evropy, ale také zbytku světa. Máme to rozděleno do pěti části. První část to jsou opatření, která by měla být přijata Evropskou unii na vybřednutí s krize. Eh, voláme po reformě Evropské strategie 2020 a proto, aby také Evropská strategie pro postižené osoby eh, byla reformována tak, aby eh, byla v souladu se všemi lidskými právy. Dále je zde sociální investiční pakt a tady chceme, aby zde byla zajištěna inkluzivita vzdělávání, přístup a dostupnost eh, zaměstnání a eh, také přístup eh, k zdravotním péči. Evropská unie má své politiky které jsou rozděleny do semestru a obvykle jsou zde většinou dány také doporučení pro eh, v oblasti osob s postižením. Dále eh, hovoříme o finančních nástrojích, eh, kde tedy nám se jedná o odstraňování bariér pro lidmi s postižením a týká se to výzkumu, dopravy a tak dále. Hovoříme o strukturálních reformách, hovoříme o nebo voláme po evropské facilitě pro transevropské sítě. To všechno je předmětem jednání v Evropském parlamentu v současné době. Ve třetí části hovoříme o konkrétních opatřeních, která musí být přijata ze strany Evropské unie na implementaci konvence eh, o Spojených národů. Eh, patří sem plnění veškeré eh, legislativy, nediskriminace, kolektivní vyjednávání a <clears throat> dostupnost evropských institucí a postupu náboru. Ve čtvrté části se zaměřujeme na legislativu kterou Evropská unie musí přijmout v oblasti dostupnosti, zejména se dotýká dostupnosti webu a Evropského aktu no, pro dostupnost. Eh, očekáváme finální verze těchto dokumentů. Otázkou také je, jsou opatření, jak zajistit svobodný pohyb osob s postižením a genderovou rovnost. Dále zahrnujeme konkrétní návrhy, jak pokračovat v těchto debatách. Eh, jde o rezoluci Evropského parlamentu k implementace konvence OSN a zprávu Evropské unie, níž se podílí také eh, organizace postižených osob a speciální útvar, který bude eh, na úrovni Evropské unie zajišťovat implementaci této konvence. Rezoluce Rady a Evropského parlamentu pro osoby s postižením eh, má také mandát Evropského parlamentu. My budeme tedy o tom debatovat Janes Varichastanes, který je předseda Evropského fóra pro lidi s postižením a já mu nyní dávám slovo, aby zahájil zasedání Evropského parlamentu osob s postižením. Kyriešky, Kyri. Dámy a pánové, dobré ráno. Vítám vás na třetím Evropském parlamentu. handicapovaných osob. A myslím, že než přejdeme dál, měli bychom eh, sem pozvat váženého předsedu Evropského parlamentu, pana Šulce, už brzy přijde. Já přejdu do angličtiny. Měli bychom tedy počkat do tři čtvrtě na deset, až přijde pan eh, předseda, abychom mohli mít oficiální zahájení. My jsme totiž začali docela rychle. Zatím mm, jsme napřed oproti našemu programu. Takže počkejme tady v místnosti, až přijde pan předseda parlamentu abychom mohli oficiálně zahájit eh, toto velice důležité zasedání.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 Can you, can you hear me? Slyšíte mě? Please, please use, please use your headphones. Prosím, nasaďte si sluchátka, nechte si je na hlavě. Prosím, zůstaňte na svých místech. Protože každou chvíli by měl přijít předseda Evropského parlamentu a budeme pak muset začít okamžitě. Takže prosím, zůstaňte na svých místech. A prosím, buďte trpěliví.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

A nyní můžeme zahájit úvodní zasedání třetího Evropského parlamentu ostižených osob. Je nám ctí, že mezi nás zavítal vážený pan předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Evropský parlament od počátku svého zřízení je silným a důvěryhodným spojencem a podporovatelem postižených, jejich rodin. Evropský parlament sehrál nevýdanou roli v předkládání legislativních návrhů které jsou ve prospěch lidí s postižením, včetně programů a rezolucí. Pane předsedo, dnes téměř 500 zástupců Svazu postižených ze všech členských zemí Evropské unie a zástupců Evropské organizace postižených osob a jejich rodin jsou zde při této významné příležitosti. Je pro nás velkou ctí, že jste zde s námi a že jste ochoten přednést úvodní proslov. Máte, máte slovo, pane předsedo, ve svém parlamentu, v našem parlamentu, v domě Evropské demokracie. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, vážení hosté, je pro mě velkou radostí i ctí, že dnes mohu zahájit třetí Evropský parlament postižených. Zejména chci poděkovat eh, vám, pane předsedo, za eh, vaše eh, slova. Také děkuji paní Bezoci, která je ředitelka vašeho fóra, fóra postižených a zejména tedy chci vám poděkovat eh, za spolupráci při přípravě tohoto zasedání. Také paní Foldesi. Díky tomuto úsilí se nám daří dnes po třetí tuto akci realizovat. Tato akce je zároveň výsledkem práce nejstarší pracovní skupiny nebo jedné z nejstarších pracovních skupin, kterou zde máme v parlamentu, eh, a sice pracovní skupina pro postižené. Je to naše permanentní platforma pro výměnu s občanskou společností a já bych kolegům, kteří jsou z různých frakcí a pracují na této skupině, Chtěl bych jim poděkovat za práci, kterou zde odvádí, která je velmi důležitá a také velmi úspěšná. Chci poděkovat také eh, kolegům, kteří jsou zde dnes mezi námi. Naše dnešní zasedání se odehrává ve velmi kritickém okamžiku. Hospodářská krize v Evropě trvá už pátý rok. Nezaměstnanost vzrostla na téměř 11 a nezaměstnanost mládeže je dvojnásobná. Některé členské země upadly do hluboké recese. Reakce mnohých vlád členských zemí jsou škrty v dosud nevýdaném rozsahu. Je pravda, že je třeba konsolidovat rozpočty a také my v Evropském parlamentu jsme příznivci konsolidovaných rozpočtů. Ale je to také otázka mezigenerační spravedlnosti. Není prostě možné, aby budoucí generace museli nést důsledky a zátěž našeho dnešního životního stylu, tak jak to nikdy dříve nebylo. Evropský parlament nicméně se domnívá, že současná politika škrtů je jednostranná. Je už totiž jasné, že bez růstu se veřejné rozpočty nemohou zotavit. Ale bez ohledu na to jsou mnohé škrty takové povahy, že nejvíce dopadají na ty nejslabší příslušníky společnosti. Existuje zde riziko, že práva postižených osob mohou sklouznout v čase o desítky let zpět. Současná situace není přijatelná. Postižení lidé jsou relativně chudší než průměrný občan. Více než pětina z nich žije na hranici chudoby, podle statistiky je to 21 Vzdělávání, vzdělávání po celý život a zaměstnávání <clears throat> postižených osob jsou eh, na tom velmi špatně v mnohých, člene, v členských státech eh, ve srovnání s nepostiženými. Toto vyloučení znamená vysoké náklady nejenom pro ty, kterých to postihuje, ale také celospolečenské náklady finančně a jinak pomáhat postiženým, pomáhat jim nalézat zaměstnání, to je pro společnost lepší a také levnější, než akceptovat i vylučování. 15 světového obyvatelstva patří k postiženým osobám. V Evropské unii je to 80 milionů lidí, kteří mají stížený nebo vůbec žádný přístup ke vzdělání a na pracovní trh. Mně je jasné, že naše společnost, zvláště teď, uprostřed krize, eh, nemůže nechat možnosti, jak pomoci těmto lidem, nevyužité. Co tedy můžeme udělat, nebo co jsme udělali, abychom zlepšili situaci? Například máme zde legislativu například v letecké dopravě, která zlepšuje situaci eh, postižených. Eh, parlament je zastáncem práv osob s postižením a chystáme také další zákony. Eh, a zde stojíme vpředu jako Evropský parlament. My jsme nedávno ukázali, že skutečně jsme na straně těch, kteří eh, potřebují zvláštní pozornost a péči. Parlament eh, také usiluje o to, aby Evropská unie a další instituce také plnili to, co žádají od členských zemí. Eh, v roce 2009 jsem eh, nastoupil do parlamentu pan Adam Koša eh, z Maďarska, který je neslyšící poslancem. Je to první neslyšící poslanec. V současné době eh, také upravujeme statut zaměstnanců Evropského parlamentu a zohledníme tam více otázky a problémy osob s postižením dětí a dalších slabších eh, členů naší společnosti. Eh, to je jenom příklad eh, našich více aktivit. Ovšem je to všechno zatím roztříštěné, nemáme dosud celkovou vizi. Problematika osob s postižením musí vplynout do všech oblastí činnosti Evropské unie od otázek dopravních až po politiku soudržnosti, Eh, výzkum, koordinace rozpočtu a ekonomiky až po zadávání veřejných zakázek a rozvojovou pomoc. To všechno je něco, eh, co musí být vřeno do celkové koncepce. Jak všichni víte, eh, členská, pardon, Evropská unie a brzy i všechny členské země budou stranami konvence spojených národů o právech lidech s postižením. Teprve, když tato konvence bude realizována, tak takto vznikne právě onen koncepční přístup, o kterém hovořím. Také se nyní pracuje na takzvaném European Accessibility Act, tedy Eh, zákonu o přístupu pro eh, postižené. Evropský parlament eh, vítá rychlé přijetí takovéhoto nástroje. Nicméně upozorňujeme, že je třeba, aby všechny návrhy v této legislativě byly velmi rozumné, abychom je mohli schválat, schválit. Eh, pokud eh, ta legislativa zůstane na obecné úrovni bez řešení detailů, tak to by nám nestačilo. Evropský parlament, jakožto spolupořadatel tohoto jednání, <clears throat> znovu opakuje eh, svoje odhodlání bránit práva postižených osob. Já osobně jsem přesně přesvědčen o tom, že stupeň rozvoje společnosti může a musí být měřen podle toho, jak tato společnost zachází s nejzranitelnějšími svými členy. Dále musíme bojovat za to, aby se změnilo vnímání uvnitř společnosti. Překážky v přístupu na pracovní trh, vzdělávání, dalšímu vzdělávání, eh, k zdravotní prevenci, všechny tyto překážky je třeba odstranit. Musíme bojovat za inkluzivnost a solidaritu, poněvadž eh, to ve společnosti není samozřejmostí. Já vám, dámy a pánové, přeji co nejproduktivnější den v tomto parlamentu a zajímavé debaty. Také prosím, abyste mě odpustili, že se nebudu účastnit vašich debat a vaší výměny, neboť zde mohu být pouze na úvod, neboť eh, dnes eh, se konají eh, v tomto parlamentu ještě další setkání a předseda Evropského parlamentu má právo, ale také povinnost koordinovat tuto rozmanitost akcí, takže prosím, neberte to jako výraz nezdvořilosti nebo nedostatek respektu z mé strany, pokud po úvodu eh, se s vámi opět rozloučím. A já vám srdečně děkuji za pozornost. Mr. President. Pane předsedo, my jsme samozřejmě od začátku si byli vědomi toho, že eh, stojíte na straně práv postižených, že jste odhodlaným bojovníkem a stojíte na naší straně v boji na ochranu práv postižených, zejména jejich obranu v době krize. My chápeme, že vaše závazky vám velí, abyste nás není opustil, ale víme, že v duchu budete s námi. Jménem nás všech bych vám chtěl osobně poděkovat za odhodlání, zapojení, angažma eh, v naší věci, za podporu vašeho parlamentu. A také bych chtěl poděkovat poslancům Evropského parlamentu, kteří podpořili přítomnost většiny, ne všech národních delegací na dnešním zasedání. Já vám tedy velmi děkuji za to, že jste mezi nás přišel a těšíme se na plodnou spolupráci v této rozbouřené době, eh, která otřásá eh, jádrem evropské konstrukce. Thank you. Thank you. Thank you. Ladies, eh, Dámy a pánové, vážení hosté, vážení účastníci, chtěl bych vás tady všechny přivítat na třetím zasedání Evropského parlamentu osob s postižením. Je to historická chvíle ve velmi pohnuté době Evropské hnutí osob s postižením se dnes schází v tomto pozoruhodném zasedání a bude jednat a schvalovat strategii pro příští roky. Dvě předchozí zasedání Evropského parlamentu osob s postižením proběhla také ve velmi zásadních dějných momentech. To první v prosinci 1993. bylo vedeno DPI. A já byl jeden z těch, kteří měli to štěstí se tam nacházet. Byl to skutečně historický moment, protože to probíhalo tehdy za prvního evropského dne eh, pro osoby s postižením, jak říkám tady v prosinci 1993. A toho roku také OSN schválila standardní pravidla OSN eh, pro rovné postavení osob s postižením. Druhé zasedání tohoto parlamentu proběhlo v roce 2003 v Evropském roce osob s postižením. A teď máme toto zasedání. Ty dvě předchozí zasedání dodali dynamiku hnutí pro práva osob s postižením. A není žádných pochybností o tom, že došlo k pokroku. A to v mnoha oblastech. Zaměstnanosti, sociální ochraně, nových technologiích, nových způsobech eh, přepravy, ve strukturálních fondech, státních dotacích, zadávání státních zakázek, v lidských právech, mezi jiným. No ale vážení kolegové, dnes také, v této pohnuté době, Evropský parlament, respektive naše zasedání, parlamentu tohoto roku je pravděpodobně nejdůležitější a, a pravděpodobně potřebnější než kdy předtím. Protože v Evropě teď trpíme jednou z nejhorších situací, kdy mizí práva, za která jsme bojovali mnoho desetiletí. Nikdy předtím v dějinách nebyla práva lidí s postižením tak uznávána v právním řádu i v politických rozhovorech. Ale nikdy v nedávných dějinách jsme nebyli tak ohroženi tím, že tato naše práva budou porušována opatřeními, která přijímají členské státy. Většinou, ne vždy, ale většinou, se souhlasem Evropské unie. Evropští političtí vůdci nemají jasný, koherentní plán nebo strategii pro to, jak se dostat z této krize. Neexistuje žádná dohoda na odpovídajících opatřeních, která by měla být přijata na ochranu osob s postižením proti krizi, za kterou nemohou. Tento parlament by měl ukázat politikům Evropské unie, že existuje jen jedna jediná odpověď na tuto kritickou situaci. A ta odpověď je jednoduchá a velmi evropská více demokracie, více účasti a více sjednocených aktivit institucí, které budou brát v úvahu dějiny Evropské unie, její mandát a přístup k lidským právům. Dnes je nás více, jsme silnější, měli bychom tedy být více slyšet a nacházíme se přímo uprostřed evropské demokracie. Jsme tady, abychom volali po svých právech a žádali účast na rozhodnutích. Ovšem, ještě předtím, než budu mluvit o budoucnosti, chtěl bych tady připomenout obzvláště ty nejzranitelnější mezi námi, obzvláště ženy s postižením, mladé lidi, děti s postižením. osoby s postižením, které potřebují vysokou úroveň podpory. A samozřejmě bychom měli vždy mít na paměti a jednat na ochranu těch našich kolegů, kteří pořád ještě žijí v institucionální péči. My jsme tu dnes, abychom mluvili sami za sebe. bez prostředníků. Bez jakékoliv vnější účasti. Jsme tady, abychom mluvili také se členy Evropského parlamentu. Abychom jednali a schválili usnesení, které bude řídit naše aktivity v budoucnosti. Tento Evropský parlament eh, pro osoby s postižením by měl poskytnout pokyny pro všechny v oblasti postižených osob na příštích deset let. Potřebujeme nový plán pro Evropu a postižené lidi protože krize úplně rozdrtila všechny předchozí projekty a představy a strategie přijímané v minulosti, i ve velmi nedávné minulosti. Jsou už teď v podstatě zastaralé. Evropa je dnes odlišná a bude ještě odlišnější v blízké budoucnosti. Takže ty staré recepty už prostě nefungují. Evropský plán pro osoby s postižením musí být založen na lidských právech. Všechny evropské politiky, všechny evropské právní řády musí eh, být v souladu s úmluvou OSN pro práva postižených osob. Žádné evropské peníze by neměly být vynakládány na infrastrukturu nebo služby, které nejsou přístupné osobám s postižením. Evropský zákon pro přístup, pro volný přístup, by měl eh, být zákonem, který zajistí skutečnou přístupnost virtuálních, skutečných i přírodních prostředí zboží a služeb. Vážení kolegové, ten slogan nikdy o nás bez nás, jak já vždy říkám, není jen prázdné heslo. Je to náš způsob života. V této krizi, která ruší práva a služby, která v podstatě ruší samé jádro evropského sociálního modelu, musí evropské hnutí pro osoby s postižením sjednocené i nadále bojovat eh, za práva osob s postižením. Je to zásadní, abychom z tohoto zasedání se vrátili domů a rozhodnutí udělat vše, co bude nutné, abychom chránili náš lid před opatřeními finanční disciplíny, které jsou porušováním práv zakotvených v úmluvě OSN pro práva postižených osob. Mám tu čest a historickou možnost být v neděli v Madridu na veliké demonstraci, kterou organizuje španělské hnutí pro osoby s postižením. Je to to též, co jsme měli v Řecku a vím, že také v Portugalsku, ve Velké Británii, v Irsku a v mnoha dalších zemích se děje to též. Musíme radikalizovat naše aktivity. Takže já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za vaši přítomnost a chtěl bych nám všem popřát úspěšné zasedání. A teď předám slovo paní Manzoni, předsedkyni petičního výboru Evropského parlamentu a paní Faldezi, místo předsedkyně Evropského fóra pro osoby s postižením, které budou předsedat první části plenárního zasedání. Takže nic Nikdy o nás bez nás. Rozhlašte to ve vesnicích i ve městech, nejen osobám s postižením, ale všem evropským občanům. Děkuji. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a nap első. Děkuji. Dovolte, abych všechny přivítala na první části dnešního dopoledne. Budeme se zabývat umluvou OSN o právech osob s postižením a o provádění této úmluvy na pozadí hospodářské krize. Tomuto jednání bude předsedat paní Macony, Možná by bylo dobré, abychom nejprve řekli pár slov o té umluvě, protože během této dopolední části budeme hodně hovořit o provádění umluvy. Umluva byla přijata v roce 2006 na valném schromáždění OSN. A je to umluva, kterou už ratifikovalo 106 zemí, což je poměrně hodně za tak krátkou dobu. Tato úmluva byla dojednána eh, se zapojením osob s postižením jejich rodinných příslušníků měly možnost se přímo podílet na přípravě úmluvy. Ta úmluva znamená určitou změnu paradigmatu. Dnes už se nehovoří o tělesném nebo jiném postižení, ale hovoří se o bariérách a překážkách plnému zapojení do společnosti, jimž čelí lidé s postižením. A my eh, vnímáme jako velkou hodnotu to, že se tam zakotvil i potenciál lidí s postižením přispět společnosti je tady snaha aktivně zapojovat lidi s postižením do politického procesu od eh, samotného počátku až k hmatatelným výsledkům vzniku legislativy, tak aby tedy osoby s postižením opravdu byly plně zapojeny do celého procesu. Ta umluva je prvním mezinárodním dokumentem, který ratifikovala i Evropská unie. Ratifikovaly to jednotlivé členské státy, už 24. A EU se tak přihlásila k závazku plynoucímu z této úmluvy. To znamená, že lidé s postižením budou plnohodnotnou součástí evropských politik. Evropa také bude revidovat své právní předpisy, aby zajistila, že jsou v souladu s touto úmluvou. K tomu je třeba zapojit všechny. To platí pro Evropský parlament, platí to pro Evropskou komisi, platí to pro Radu Evropské unie i pro další politické orgány. Platí to také pro Evropský hospodářský a sociální výbor. emberek életébe. Az egyezmény végrehajtása je třeba, aby eh, vše vedlo ke skutečnému zlepšení života z postižených osob. Chceme vytvořit eh, monitorovací mechanismus a v Evropské fórum postižených EDF eh, musí být součástí celého procesu. To znamená, eh, že eh, se zapojí po boku Evropského petičního výboru, Evropské komise a Evropské agentury pro základní práva. Doufáme, že všichni účastníci budou mít vhodný mandát a finanční zdroje. Důležité je zvýraznit, že v roce 2013 Evropská komise vydá zprávu o právách osob s postižením. Domníváme se, že půjde o zprávu velmi významnou a že se budeme moci dočkat výsledků, které budou eh, významné a hm, také eh, bude oceněno a vyhodnoceno, jakého pokroku bylo dosaženo. Tato zpráva bude významným, hm, významnou součástí celého procesu implementace úmluvy OSN na evropské úrovni. Je důležité zdůraznit, že ani evropská úroveň, ani ani úroveň členských zemí eh, nemůže eh, využívat současné krize jako výmluvu eh, neimplementace této umluvy, protože my všichni jsme vykonali mnoho práce pro to, abychom dosáhli výsledků, které tady dnes máme. Je to v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, a také třeba práva na osobní asistenty. Domnívám se, že to, čeho jsme dosáhli, musí být zachováno a bráněno a ve světle této umluvy musíme pracovat na dalším rozvoji těchto práv. Je zásadní, aby se do procesu zapojily také organizace, které reprezentují postižené občany my musíme zkoumat dopad, dopad krize na zaměstnávání, vzdělávání postižených osob a na přístup ke službám, které by jim umožnili aktivní zapojení do společnosti. My zjišťujeme, že krize vede k vylučování těchto osob z z různých služeb ze společnosti. A my tady potřebujeme v rámci jednotlivých priorit bojovat proti eh, exkluzi. A Evropská unie, která je stranou této umluvy, eh, je významnou, eh, významným spolubojovníkem. Osoby s postižením velice intenzivně upínají zrak právě k Evropské unii a hodně mají tedy na ní velká očekávání. Já bych nyní eh, rád dala slovo Robertě Angelini, která je místo předsedkyní Evropského parlamentu. Ráda bych ji přivítala zde mezi námi a prosím, aby nás uvedla do problematiky. Děkuji. Grazie. Eh. Děkuji. Děkuji, že jste v Evropském parlamentu zorganizovali eh, toto velice důležité setkání. S tak úžasnou účastní. Já bych eh, vás chtěla přivítat jakožto místo předsedkyně, eh, která je zástupkyní pro práva nezletilých. Navíc jsem předsedkyní skupiny na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví a pro rozmanitost. Mm, na této pracovní skupině se tedy zabýváme rovnými příležitostmi pro všechny a také eh, tou takzvanou diverzitou. Těmi takzvanými rozdíly. A já si myslím, že eh, u takovéhoto zasedání eh, v rámci institucích je velice důležité si uvědomit, že takto vlastně slavíme Den osob s postižením, a to v institucionalizovaném místě, což znamená, že eh, zviditelňujeme tyto otázky, tyto problémy a také možnosti. Takže tím vlastně eh, činíme osvětu hm, pro všechny instituce evropské i národní, ale také hm, pro veřejné mínění a upozorňujeme na eh, strategie, které bychom měli přijmout eh, nejlepší praktiky, ale také tím vlastně zdůrazňujeme důležitost hodnot, jako je důstojnost, eh, dobré životní podmínky osob s postižením, rovné podmínky pro osoby s postižením. Takže je to otázka služeb, je to otázka rozpočtu a je to také otázka konkrétních nástrojů. Je to také otázka hodnot protože odlišnost je hodnota. Já si myslím, že osoby s postižením hm, by měly být spíše vnímány jakožto osoby s odlišnými schopnostmi. To znamená, že jsou stejně schopné jako eh, ty osoby takzvaně normální, ovšem s odlišnými schopnostmi. Samozřejmě že eh, tyto osoby s odlišnými schopnostmi by měly žít v podmínkách, kde budou moci eh, mít stejný přístup eh, ke službám, stejný přístup k práci. Musíme jim dát možnost požívat stejných možností, jako máme my, protože jsou to evropští občané stejně jako všichni ostatní. Ostatně Postižené osoby v Evropě eh, postižených osob je v Evropě skoro 80 milionů. To je opravdu velice důležité číslo. Takže osoby s postižením nejsou nějaká malá menšina, ale je to spousta evropských občanů. Takže my musíme bránit eh, ten koncept stejných rovných příležitostí a také hodnotu nebo koncept přístupnosti. Když říkám přístupnost, nemyslím tím jen eliminovat různé architektonické překážky. Myslím tím, že bychom se měli zbavit všech překážek, jako je třeba nedostatek služeb nebo nedostatek eh, politik nebo odpovídajících opatření. Myslím tím také předsudky, protože i předsudky svým způsobem eh, představují překážky pro osoby s odlišnými schopnostmi. Co se týká přístupnosti, tak já bych tady uvedla jeden jediný příklad. Totiž pouze 5 veřejných webových stránek v 27 členských státech plně odpovídá normám přístupnosti. Takže veřejné služby, které mají být službami pro všechny, pro někoho s odlišnými schopnostmi jsou přístupné jen velmi částečně. Předseda Evropského parlamentu vám tady vyjmenoval několik z opatření, které přijímáme přímo tady v Evropském parlamentu, abychom vytvořili podmínky pro ty, kdo pracují v Evropském parlamentu, myslím tím mm. ty s odlišnými schopnostmi, aby mohli volně provádět svou práci. My jsme se tady snažili eliminovat veškeré překážky, ať už stavební nebo jiné, zajistit, že výtahy budou přístupnější hned u vchodu, právě pro osoby s postižením. Ale především musí Evropský parlament pracovat eh, na koordinaci mezi všemi členskými státy, aby tyto prováděly politiky, které budou skutečně odpovídat výzvám, které před námi stojí a které jsou velké a které eh, se možná ještě zvětšují ekonomickou krizí. Já bych ale mm, na závěr chtěla zdůraznit jeden z problémů, který mi nejvíce leží na srdci. A to je otázka těch dětí s odlišnými schopnostmi. V Evropě máme zhruba 15 milionů dětí, které mají specifické vzdělávací potřeby. 15 milionů dětí to je strašně moc. E, jedná se o děti e, včetně mladých e, mezi 16 a 19, v jejíž případě asi 40 nechodí do školy. Znamená to, že jsou to děti, které nemají skutečný přístup ke školství a proto odchází ze školy, odchází ze vzdělávacího systému stávají se z nich dospělí, eh, kteří eh, potom eh, nemají práci, jsou nezaměstnaní a sociálně marginalizovaní. Poslední údaje, které máme k dispozici, nám říkají, že mezi osobami s postižením je přes 70 více chudých než u průměrných občanů. Takže je zjevné, že když eh, děti s postižením budou vyloučeny z přístupu eh, do vzdělávacího systému, eh, budou tímto odsouzeni chudobě. Tohle je velice důležitá otázka v době krize, protože ukazuje se to i z jednoho průzkumu, který provedl Eurobarometr. Vypadá to, že diskriminace na pracovním trhu z důvodu postižení se stále velice zvyšuje. A to hlavně kvůli ekonomické krizi. Takže já vám děkuji, že jste zorganizovali tuto důležitou událost a uzavřela bych to s tím, že opravdu není možné, aby osoby s odlišnými schopnostmi musely zaplatit nejvyšší cenu za ekonomickou krizi. Evropské instituce se musí snažit chránit hodnoty, jako je solidarita, sociální koheze, sociální soudržnost a musí si dát pozor, aby nezanedbávali, neopouštěli, nezanechávali vzadu právě ty, eh, kteří potřebují nejvíce naši pomoc. Děkuji. Yeah. Eh, thank you. Eh, köszönöm szépen. Děkuji, paní Angelili, za váš příspěvek. A z toho, co jste říkala, vidím, že plně souhlasíte s tím, že je velice důležité, aby vzdělání bylo přístupné všem. To je skutečně věc mimořádně důležitá pokud osoby s postižením mají mít nějakou perspektivu zaměstnání a neupadnout tedy do chudoby. Nyní dám slovo spolupředsedkyni Ermíny Macony. která je předsedkyní petičního výboru, což je velice důležitý výbor. Thank you and good morning. Děkuji. Dobré dopoledne. Děkuji za to, že jste uspořádali tak důležité jednání. Chtěla bych vám říci, že jsem velmi potěšena, že mám příležitost promluvit k tak citlivému tématu. Situace lidí s postižením je ústředním tématem pro Evropskou unii ale je to ústředním tématem i pro mě samotnou, jakožto předsedkyně petičního výboru. A chci vám tedy opravdu poděkovat za to, že jste to uspořádali. Samozřejmě na začátku vždycky eh, byly určité eh, problémy, ale díky vaší vytrvalosti se podařilo uspořádat toto fórum a všichni jsme se zde mohli sejít. Pokud jde o Evropskou unii, první relevantní krok byl učiněn Amsterdamskou smlouvou, která ve článku 13 zavedla povinnost Evropské unie chránit lidi s postižením proti diskriminaci. Poté, po podpisu a ratifikaci umluvy OSN, Evropská unie ještě doplnila nové přísliby. Byl tu příslib odstranit překážky, které brání lidem s postižením plně hrát svou úlohu ve společnosti. Pak to byla desetiletá strategie pro lidi s postižením, která vlastně znamenala završení toho evropského rámce. Jak víte, petiční výbor byl označen jako součást toho evropského rámce, evropského orgánu spolu s evropským ombudsmanem, Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro základní práva a Evropským forem pro postižené, to jste tedy vy, EDF. A v, rám, v tomto rámci e, náš výbor, petiční výbor, má specifickou úlohu a sice, že chrání práva lidí s postižením. Výbor tuto svou úlohu naplňuje mimo jiné tím, že se snaží přispívat k ochraně lidí eh, s postižením před porušováním eh, úmluvy OSN ze strany členských států, protože my přijímáme petice evropských občanů ve všech věcech, které se týkají Evropské unie, členských států a mohou je nějak ovlivnit. Náš výbor eh, pravidelně pracuje s umluvou OSN. Máme například různé výroční zprávy, iniciativní zprávy, eh, věstníky a podobně. Mnoho peticí nám posílají právě lidé s postižením, kteří každý den se střetávají s mnoha překážkami, které jim brání, aby uplatnili svá práva evropských občanů, jako je normální využívání vzdělávacího systému, přístup ke zaměstnání, zaměstnávání, financování, veřejné dopravě a podobně. Tyto petice eh, znamenají, že musíme neustále hledat cesty, jak toto napravit. Petiční výbor se trvale angažuje v boji s diskriminací lidí s postižením, bojuje eh, proti eh, nedostatkům v zásadě rovného zacházení s lidmi s postižením. To jsou věci, na které nás průběžně upozorňují občané. Už v roce 2009 výbor dostal petici, která měla více než milion občanů a vyzývala k tomu, aby evropské politiky systematicky chránily lidi s postižením. My jsme se kvůli tomu několikrát obrátili na radu, tak aby byly přijaty směrnice, antidiskriminační směrnice, tak aby lidé s postižením skutečně měli nediskriminační přístup k sociální ochraně, sociálním výdobytkům, ke zdravotnictví, vzdělání, zbožím a službám. Pokud jde o zneužívání evropských strukturálních fondů, obdrželi jsme nedávno petici, která podrobně dokládá zneužívání evropských strukturálních fondů některým středo- a východoevropskými členskými státy, které vlastně ty eh, peníze nevyužily k vhodným účelům. Strukturální eh, fondy by měly být využívány na podporu komunitních služeb ke zvyšování povědomí o situaci lidí s postižením v souladu s cíly eh, strategií pro lidi s postižením. Je důležité říci, že návrh Evropského nařízení o strukturálních fondech pro období 2014 až 2020 obsahuje ustanovení, podle kterého postižení je podmínkou projektů financovaných EU. To znamená, je třeba, aby se ty projekty soustředily na lidi s postižením. Komise i parlament toto podpořili a teď doufáme, že stejný přístup zvolí i rada. Pak tady byla další petice, takzvaný případ Lucy Stewartové. A ta se týkala toho, že vláda Spojeného království eh, měla problém s udělováním nebo s poskytováním přídavku a sociálních dávek osobě, která se přestěhovala do Španělska za svou rodinou. Eh, bylo to i předloženo jako předběžná otázka Evropskému soudnímu dvoru, který eh, rozhodl v této věci v roce 2009 a v, červnu, v červenci 2011 to bylo definitivně potvrzeno, že eh, to, eh, takovýto přístup není možný, pokud jde o sociální zabezpečení. Petiční výbor žadatelku od samého počátku podporoval. Byla tady snaha o konstruktivní dialog s příslušnými britskými orgány a také s Evropskou komisí. Žadatelka mohla také navštívit petiční výbor, kde poslancům vysvětlila svůj případ – a mohla se také setkat se zástupci Evropské komise. I pro vydání e, e, rozsudku petiční výbor trval na tom, aby britské orgány tedy e, se podrobili tomu rozsudku, pokud jde pokud jde o přenositelnost těch dávek a pokud jde o ten test přítomnosti. Další příklad kdy petiční výbor navrhl, aby plenární zasedání parlamentu diskutovalo o otázce přístupu ke knihám pro lidi ehm, se zrakovým postižením, trpícím dyslexi, dyslexí a podobně. Zdůrazňujeme, že je třeba, aby byla vlastně učiněna výjimka z ochrany práv duševního vlastnictví, tak aby těto lidé měli usnaděný přístup ke knihám. Snažili jsme se toto hájit, poslanci eh, to vnímali velice pozitivně a eh, zdá se ale, že členské státy zatím se k tomu staví spíše odmítavě. Eh, náš výbor o tom jednal s komisí a s radou. Chceme, aby eh, tento přístup byl nějak závazně zaručen. Komisař Barnier se na to dívá pozitivně, řekl nám, že je plně angažován, chce, aby vznikla nějaká závazná smlouva a chce to probrat s jednotlivými členskými státy. Pak tady máme také mnoho činností, které se týkají různých aktivit, stanovisek a podobně. A budu uh, citovat jenom příklady z letošního roku, kdy jsme třeba přispěli svým stanoviskem ke zprávě o uh, právech souvisejícím s občanstvím, kde se žádá o lepší uznání práv a lepší financování práv lidí s postižením, tak, aby se mohli plně zhostit svých občanských práv, tak, jak jsou stanovena ve smlouvě a v mezinárodních nástrojích. Zprávu eh, schválil výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti tento týden. Pokud jde o krizi, souhlasím s tím, že politická rozhodnutí přejímaná v souvislosti s hospodářskou krizí mohou skutečně oslabit práva lidí s postižením. Úsporná opatření jsou často krokem zpět na poli e, lidí s postižením, dochází ke spožděním při vyplácení různých sociálních dávek členské státy by tedy měly přijmout taková opatření, která umožní plnit e, jejich závazky vůči lidem s postižením. Členské státy by také měly znovu zvážit své sociální politiky a zajistit efektivní režimy sociální ochrany a programy na snižování chudoby. Měly by také provádět strukturální reformy e, různých e, invalidních důchodů lidé s postižením nesmí být vnímáni jako náklad pro společnost. Je třeba lidem umožnit, aby pracovali, aby také mohli cestovat, aby mohli být samostatní. Je třeba jim toto umožnit, protože tím se vlastně i ty náklady společnosti snižují. Členské státy by měly rozvíjet různé chráněné dílny pomocí osvobození od daně. Mělo by se podporovat celoživotní vzdělávání eh, lidí s postižením. Eh, členské státy by také měly vytvořit kontaktní místa, kde lidé s postižením a jejich rodiny mohou získat potřebné informace a různé správní rady. Zároveň obecné vnímání lidí s postižením by se mělo změnit. Je důležité zavést eh, strategie jak na úrovni členských států, tak na úrovni evropské. Návrh evropského nařízení tak už se dostávám k závěru. Návrh evropského nařízení o strukturálních fondech na období 2014 až 2020 obsahuje ustanovení, podle nich tedy postižení jsou podmínkou pro jednotlivé projekty a tento koncept je třeba skutečně zdůraznit. Myslím, že to je velikým úspěchem eh, našich cílů. Na závěr chci říci, že lidé s postižením v posledním desetiletí toho dosáhli hodně, ale určitě je eh, ještě mnoho práce před námi. Eh, souhlasím s vaším návrhem usnesení a podpořím těch eh, pět požadavků, které jste formulovali v tomto návrhu. Především se domnívám, že je třeba zajistit lepší spolupráci mezi tím rámcem OSN, tak abychom měli efektivnější a koordinovanější politiky mezi členskými státy. Je třeba vymáhat eh, a domáhat se základních svobod, tak aby platili pro všechny občany. Jedná se především o svobodu pohybu, je třeba vyvíjet tlak na to, aby byla definitivně schválena antidiskriminační směrnice. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Macony, za váš příspěvek. My eh, v každém případě chceme s vámi nadále spolupracovat do budoucna v oblasti monitorovacího mechanismu a příslušného rámce. Já jsem velice ráda nyní, že zde mohu přivítat Nikifora Diamandurase, evropského ombudsmana. Jsem velmi ráda, že souhlasil, že přispěje k našemu zasedání. Bohužel zde nemůže být osobně, nicméně zaslal nám video pozdrav takže my si ji nyní pustíme. Takže vítáme vás zde. Děkuji vám. Rádi bychom vás přivítali eh, mezi námi eh, my vás tedy vidíme pouze na obrazovce, nicméně jsme potěšeni, že je to aspoň tak. Předpokládám, že tady mám slovo. Dobře. Eh, vážená předsedkyně, paní předsedkyně petičního výboru, eh, vážený předsedo Evropského eh, fóra pro postižení, pana Vardelská stanice, Eh, vážení účastníci, vážení hosté, dámy a pánové. Dovolte, abych eh, vřele poděkoval eh, European Disability Forum a Evropskému parlamentu za pozvání, abych se mohl zúčastnit a promluvit k vám při této významné příležitosti. Samozřejmě by bylo lepší, kdybych byl mezi vámi, ale bohužel nebylo možné, abych se dostavil dnes do Bruselu. Nicméně jsem rád, že paní Agnew, eh, která zodpovídá za záležitosti postižení, bude s vámi. Eh, jak eh, jsem byl požádán, abych jaksi natrčel, na, načrtnul eh, hlavní eh, rysy, tak já se tady o to pokusím z hlediska Evropského ombudsmana. Ombudsman je jediným nesoudním orgánem Evropské unie, který má mandát eh, sledovat evropské instituce z hlediska plnění lidských práv, základních práv a mimo jiné samozřejmě také jsou postižených v souladu mimo jiné s umluvou OSN. Jak asi víte, evropský ombudsman eh, volá k zodpovědnosti evropské instituce, orgány a další tím, že přeskomává mm, předložené stížnosti. Eh, dovolte, abych vám nyní dovedl takový přehled eh, záležitostí, které mě předkládají postižené osoby. Jednotlivci, kteří si přejí pracovat pro evropské instituce, se obracejí na ombudsmana a poukazují na bariéry, eh, které před nimi stojí. Nedávno například si někdo stěžoval, že webové stránky Evropského eh, personálního útvaru eh, nejsou přizpůsobené pro lidi s poruchami zraku. Já jsem tedy eh, se dopisem obrátil na EPSO a nyní očekávám jejich reakci. Jednotlivci, eh, kteří již pracují pro evropské eh, instituce, se obracejí na ombudsmana a je to v případech, kdy se domnívají, že jim nejsou vypláceny příplatky, na které by měly právo jakožto postižené nebo jakožto eh, osoby pečující o postižené o děti. Dále eh, osoby, které si přejí navštívit evropské instituce, se také eh, obracejí na ombudsmana se stížností, že budovy evropských institucí jsou částečně obtížně přístupné a Eh, to tež se týká i webových stránek institucí. Samozřejmě, že eh, to jsou konkrétní případy, ale je třeba zjistit, eh, co zatím se skrývá, v čem tedy spočívá ten problém, proč tady máme tolik bariér ze strany Evropské unie. Jde tedy samozřejmě o filozofii která je jádrem Evropské umluvy. Myšlenkou je, že aby bariéry, eh, které jsou zde, eh, byly považovány za společenský problém, společenskou eh, překážku. My, jak ukazuje titul tohoto zasedání, se nacházíme v době krize a to je v době, kdy je třeba, aby se s menším množstvím prostředků dělalo více. Já se domnívám, že je samozřejmě nemožné eh, plnit eh, přísliby Evropské unie, eh, které, které jsme se upsali bez přiměřených zdrojů a z tohoto důvodu budeme zvedne, pozvedneme hlas v souvislosti s rozpočtovým plánem leta 2013 a 2014. Je totiž jasné, že potřebujeme eh, samozřejmě o tom přemýšlet ne vždy znamená, že více peněz znamená, že to eh, vyřeší. Já jsem k tomu řekl, že je třeba také eh, podniknout kroky, abych zajistil to, aby lidé nepřicházeli o příležitosti a šance z důvodu postižení. Parlament a další evropské instituce musí plně respektovat jejich důstojnost a to znamená nabízení také, také pracovní příležitosti ne tedy proto, že je někdo postižen, ale proto, že tato postižená osoba má příslušné schopnosti Parlament na to odpověděl a popsal mě podrobně kroky, které podnikl. E, když se nyní zaměříme na onu úmluvu. V rámci mého mandátu se občané a organizace na mě obrácejí v případech, kdy se domnívají, že Evropská unie neplní závazky z úmluvy. Já předpokládám, že těchto stížností bude přibývat a já udělám všechno pro to, aby se s tím něco mm, udělalo. Ombudsman od samotného začátku se domnívá, že má jasný mandát, který se opírá o článek 33.2. Eh, to znamená, že úkolem ombudsmana je podporovat a sledovat implementaci umluvy na úrovni EU. A já vás mohu ujistit, eh, že eh, jsme jako instituce ombudsmana eh, velmi aktivním členem rámce, který konvenci a umluvu tedy chce energicky prosazovat. Je zde více stran, které eh, na tomto pracují a já bych chtěl výslovně zmínit petiční výbor eh, Evropského parlamentu a dále agenturu pro základní lidská práva, která eh, sehrává klíčovou roli v monitorování a výzkumu. Vy, kteří znáte, v čem spočívá práce ombudsmana, asi budete vědět, kdy evropské instituce že i kdykoliv evropské instituce se eh, k něčemu zavážou vůči občanům, já budu sledovat to, aby tento příslip byl dodržován v souvislosti s chartou základních práv i v souvislosti s úmluvou. Já doufám, že mm, tyto stručné poznámky vám eh, pomohou eh, nastavit situaci v tomto zasedání a já vám velice děkuji za pozornost, kterou mě třetí Evropský parlament postižených věnoval. Eh, děkuji vám. Děkuji vám, pane Diamandorosi. Ráda bych vám poděkovala za vaše prohlášení a musím říci, že jsme velice potěšeni tím, že jste potvrdil, že eh, rovnost eh, příležitosti není otázka peněz, ale je to otázka pohledu na svět. Eh, my nyní si vyslechneme další řečníky a bude to pan Stig Langvar, který je členem výkonného výboru EDF a on se pokusí odpovědět na otázky, které vznesly paní Macini, paní eh, Angelili a pan Diamandoros. Děkuji vám. Dnes všichni musí, vlastně všichni musíme převzít svoji zodpovědnost v většinu a já osobně bych se chtěl zaměřit na debatu o, o plnění umluvy o ochraně a prosazování práv postižených osob. Já totiž eh, vyjdu z reality tak, jak je mi známa. Já jsem byl zvolen do výboru, eh, který má za úkol eh, sledovat eh, plnění závazku ze strany Evropské unie, eh, které se týkají naší problematiky. A my máme seznam problémů, které existují v jednotlivých členských zemích a čekáme nyní, až Evropská unie vydá zprávu o plnění a pak budeme moci posoudit, nakolik se plní zodpovědnosti v rámci jednotlivých kompetencí. My bychom eh, chtěli eh, vznášet otázky, tedy třeba jak eh, organizace, které reprezentují postižené osoby, jsou zapojovány do formulace politik. Já se domnívám, že Evropská unie zde bude hodnocena pozitivně ze strany našeho výboru, eh, protože už třeba na základě vlastních zkušeností mohu říci, že spolupráce s parlamentem a také s ministry je velice dobrá a samozřejmě také s komisí. Eh, to je tady v oblasti spolupráce eh, s organizacemi postižených osob. My jsme nyní se zabývali otáz, otázkami eh, vynucování plnění eh, ustanovení umluvy, to je článek 43 a zejména tady eh, nás zajímá, zda současný rámec je dostatečně efektivní pro zajišťování implementace pravidel EU. Protože my zde určitě určité problémy máme. Existují oblasti, kde Evropská unie má plné pravomoci a jiné, kde ty pravomoci jsou omezené, případně vůbec žádné. Ale pokud je řeč o evropských politikách, tak hovoříme o něčem, co je důležité a významné pro lidi. Z tohoto důvodu je relativně eh, těžké mezi těmi oblastmi míry zodpovědnosti přesně rozlišovat. Ony se překrývají. Čili je třeba, aby politiky byly implementovány tak, eh, aby skutečně eh, měly dopad, pozitivní dopad pro, na životy postižených osob bez ohledu na to, kde se nacházejí a kde žijí. Určitě tady je ještě prostor na zlepšování. Čili náš eh, výbor eh, se bude ptát na organizaci rámcových podmínek, zda je všechno vhodné, tak jak eh, můžeme očekávat. A já si myslím, že bude trošku překvapením, že náš výbor může sehrávat eh, určitou roli při formulaci politik a také při eh, sledování implementace v jednotlivých oblastech ve tlivičenských zemích. Výbor se dosud eh, soustředoval na monitorovací mechanismus vytvořený v souvislosti s článkem 43.2 a my budeme vyhodnocovat, nakolik to plnění je opravdu účinné. Domníváme se, že Evropská unie dosud není v cíli a že pořád je ještě co zlepšovat. Dále se eh, budeme zaměřovat na určité konkrétní oblasti, například v souvislosti článkem 32, eh, což je oblasti což je oblast poskytování rozvojové pomoci a to i osobám postiženým eh, v oblastech, jako je Afrika, Střední nebo Jižní Amerika a tak dále. Čili zde se zde proudí prostředky z EU a je třeba zajistit, aby by potřeby eh, postižených osob zde byly také zohledňovány. Dále je tady otázka práv cestujících. Zde Evropská unie vytvořila legislativní pravidla a otázka je, zda jsou dostatečná na to, aby zajišťovala svobodu pohybu pro postižené osoby, například při cestách do Bruselu. A já myslím, že eh, v této oblasti máme důvod být částečně kritičtí. Dále tady otázka jak Evropská unie využívá strukturální zdroje. V některých zemích se tyto zdroje využívají tím, že se ruší staré instituce a vytvářejí se nové, jak tomu je například v Maďarsku. To nás v tom maďarském případě velice znepokojuje a nyní zkoumáme, Eh, a už na minulé zkouzi jsme zkoumali aktuální vývoj. Také jsme v minulosti hovořili o otázka copyrightu a zde nás zajímá to, zda Evropská unie je schopna vyvinout dostatečný tlak na to, aby pravidla, která nyní debatujeme zde, aby bylo jasné, jaké obrysy budou mít tato pravidla, protože chceme zajistit, aby postižení lidé měli přístup ke knihám a dalším informačním materiálům, což je předpokladem pro to, aby mohli se zapojovat do debat. Je třeba, aby eh, aby všichni byli schopni využívat eh, například učebnic na univerzitách a podobně. Čili eh, já myslím, že eh, tady musíme vyvíjet určitý tlak a musíme být schopni ptát a nechat si vysvětlovat problémy od Evropské unie, poněvadž Evropská unie může udělat mnohé. A to je záležitost, která je důležitá pro Evropskou unii, aby byla schopná reagovat a poskytovat odpovědi. Takže to je jedna z věcí, která nás zajímá. Děkuji vám. Já vám velmi děkuji za váš příspěvek a myslím, že teď bychom mohli začít eh, s banální diskuzí, ale ještě předtím bych chtěla eh, požádat Kingu Gantz, mě požádala Kinga Gantz, členka Evropského parlamentu, která je místo předsedkyní interskupiny eh, pro eh, postižené a generální tajemnicí EDF. Eh, přijde nám předsedat na této části, takže já vám přeji hodně štěstí a prosím, držte se svého času. Děkuji.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 Good morning, eh, good morning everyone. Uh, the previous session uh, was... Dobrý den. Tak bylo nám řečeno, že se máme držet programu, takže bych vás chtěla požádat, abychom začali s další částí tohoto setkání. Chtěla bych tady znovu všechny uvítat. Nejdříve pana Kataniho, eh, se kterým budeme spolu předsedat. Tomto zasedání budeme se také snažit držet přísně našeho řečnického času a doufáme, že všichni ostatní, kdo dostanou slovo na seznamu řečníků, budou mít dost času eh, pro svůj příspěvek. Takže jen pár slov na úvod. Tohle je, eh, myslím, velmi důležitá chvíle pro nás, pro všechny, pro zástupce různých organizací, eh, kteří pochází z jednotlivých členských států, ale myslím, že ještě více pro nás, členy Evropského parlamentu. Eh, vidím, že je nás tady hodně. kteří mohou poslouchat vás vaše návrhy, vaše příspěvky a my to potom můžeme použít v naší každodenní práci, protože pracujeme na různých otázkách, na různých eh, legislativních návrzích a myslím si, že bude velmi důležité zúčastnit se tohoto dialogu s vámi a pokračovat v té diskuzi i později. Všichni víme, jsem si jistá, že i vy se o tom budete zmiňovat, že v dobách krize je život pro všechny v Evropě těžší a ještě více pro ty, kdo eh, žijí s nějakým postižením nebo s nějakým jiným problémem. Takže musíme být velmi opatrní, musíme brát eh, tyto potíže v úvahu. Ale čím dál víc eh, se ozývá, že Eh, ta krize není jen hospodářská, ale že je to eh, krize veřejných financí, což znamená stále méně veřejných eh, peněz se jde do vzdělávání, do zaměstnanosti, do sociálních služeb, do zajištění skutečné rovnosti mezi všemi po Evropě. Je to i krize lidských práv. Vidíme, jak se zhoršuje situace lidských práv v mnoha zemích a musíme spolupracovat, abychom bránili těmto tendencím. Já bych chtěla krátce zmínit, ne déle než těch mých pět minut, že eh, my teď v Evropském parlamentu hodně diskutujeme o příštím eh, víceletém finančním rámci, který bude mít zásadní roli eh, v otázce financování různých eh, ambicí Evropské unie. Slyšeli jste možná už o problémech, eh, diskuzích mezi členskými státy, mezi radou a parlamentem. A já bych vás jen chtěla ujistit, že členové parlamentu, parlament sám, rozhodně podporuje všechny ty ambice, které tady máme já osobně jsem zpravodajkou pro program eh, pro práva a občanství, kde jde o to, aby lidé lépe znali svá práva a aby je mohli také uplatňovat. Aby viděli, jak jsou ta práva implementována v různých členských státech. To je součást velmi důležitého programu. A další důležitá věc je Evropský sociální fond. Já jsem stínovou zpravodajkou pro tento fond a snažíme se i tam zapracovat zájmy osob, které žijí s postižením. Nejsme eh, ještě u konce našeho jednání s radou. A v současné době odkazujeme eh, na tu umluvu OSN pro právo postižených osob. A eh, v tomto nařízení také mluvíme o vytvoření přístupu a přispění k implementaci této úmluvy ve členských státech. Doufáme, že eh, na tom dokážeme trvat až do konce jednání a že to bude jeden způsob, jak využít tento fond i v příštích sedmi letech. Víme, že jak zákonodárný aspekt, tak implementace práv, ovšem také finanční zdroje jsou velmi důležité abychom ty naše ambice mohli skutečně implementovat. Takže já vám velmi děkuji za vaši pozornost a teď bych předala slovo panu Katánimu, aby mohl uh, také promluvit a potom, potom uh, zahájíme plenárku. Děkuji, paní Kingo. Předchozí řečníci už tady říkali mnoho důležitých věcí o té umluvě OSN. Takže také vzhledem k naší dnešní práci bych chtěl trošičku rozvinout tu otázku dopadů krize. Krize, která se stále více zvrhává do krize lidských práv už to není jen čistě finanční nebo hospodářská krize. Opatření finanční disciplíny hrozí, že z Evropy udělají chudý region. Životní podmínky postižených osob se zhoršují, jejich sociální práva jsou ohrožena, jakožto důsledek škrtů eh, v sociální oblasti. Opatření fiskální disciplíny navyšují daňové zatížení, což obzvláště zasahuje ty s nízkým a středním příjmem a v podstatě ruší sociální služby, čímž podrývají evropský sociální model, který je založen na solidaritě a sociální inkluzi. Jak jsem říkal, ta ekonomická krize je také krizí lidských práv. A evropské instituce mají povinnost najít nějaký způsob, jak se z této noční můry dostat ven. Evropská unie 24 ze 27 členských států ratifikoval úmluvu OSN. A teď mají povinnost ji implementovat na všech úrovních. Hmm, samozřejmě, že i Evropská unie, která je také signatářem úmluvy. EU chce vytvořit inteligentní, udržitelnou a inkluzivní ekonomiku tím, že budou udržovat vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivitu a sociální soudržnost. Ovšem realita je jiná a také se liší od cílů Evropské strategie 2020. Takže Evropská unie musí přijmout solidní víceletý finanční rámec, a balíček eh, sociálních investic, který bude brát v úvahu eh, zásady lidských práv a nediskriminace. Musí investovat do sociálních politik a služeb, které eh, přispívají k vytváření inkluzivnější společnosti, která bude žít v blahobytu a kde se budou občané účastnit rozhodování. Ten balíček sociálních investic by měl obsahovat specifická opatření, která by měla chránit a podporovat práva osob s postižením, zajistit dostatečné finanční prostředky a sociální ochranu, e, také účast na právním trhu a kompenzaci za nedostatek práce a tedy i příjmu. A stejně tak zajistit přístup ke zdravotnictví a dlouhodobé péči. Přístup k službám a zboží je velmi e, důležitá zásada mm, pro lidi s postižením, které, kteří jsou také spotřebitelé na evropském trhu. EDF eh, ve své kampani v roce 2012 mluvila o, tři, o třech základních otázkách. Volném pohybu osob, eh, služeb a zboží v rámci Evropské unie, unie eh, schválení Evropského zákona pro přístupnost a také o směrnici o přístupnosti veřejných služeb, veřejných webových stránek. Přístupnost by měla být také jedním z hlavních principů pro eh, přidělování strukturálních fondů členským státům a také pro eh, proceduru udělování státních zakázek. Abychom tohoto dosáhli, potřebujeme, už jsme to tady také slyšeli, finanční a politický rámec, který bude dostatečně silný. Takže jsme proti jakékoliv snaze zredukovat evropský rozpočet. žádáme, aby nejméně 25 eh, z Evropského fondu soudržnosti bylo vloženo do Evropského sociálního fondu. Evropský rozpočet by měl podporovat eh, vzdělávání, školení, snižovat nerovnosti a chudobu. Snižování eh, výdajů na sociální oblasti vede k nezaměstnanosti, zhoršování sociální situace a stále se zvyšujícím politickým zvyšujícímu politickému napětí. V této chvíli chudoba spíše narůstá. A místo sociální soudržnosti vidíme diskriminaci a nerovnost a čekáme od evropských institucí, že budou jednat eh, v zájmu hm, eh, svých eh, lidí, protože jinak ztratí svou důvěryhodnost. Evropská unie musí sehrát důležitou roli a osoby s postižením mají velká očekávání od Evropy i od světa a doufáme, že eh, tady svou povinnost dodrží. Děkuji. Thank you very much. Uh, thank, you very much. Děkuji. Děkuji eh, za váš příspěvek, pane Katany. A jak jsem se dozvěděla od svých kolegů, Dva z mých kolegů poslanců se nedostali ke slovu na předchozím zasedání. Paní Gabriel Zimmer z GUE, předsedkyně skupiny GUE, a také pan Raul Van Rueda, předseda Zelených. Já myslím, že začneme s vámi a potom budeme pokračovat s těmi ostatními. Takže nejdřív Gabriel na dvě minuty. Recht herzlichen Dank. Ähm, es ist mir eine... Děkuji vám. Je mi mimořádně velkou ctí, že mohu se účastnit eh, dnešního zasedání Evropského parlamentu postižených. Eh, musím říct, že mě, eh, na mě to působilo velkým dojmem, poněvadž otázky postižených to nejsou jenom otázky právě této skupiny lidí, ale jsou to otázky, které se dotýkají nás všech a také všichni je společně musíme řešit. Já jsem velice ráda, že eh, vás zde můžeme přivítat a že můžeme spolu vést tento dialog dialog mezi postiženými a mezi těmi, kteří jsou mluvčími za postižené zde v evropských institucích. Vzhledem k krátkému času se omezím jenom na několik málo problémů. Velice mě potěšilo, že z pódia zasněla poznámka v tom smyslu, že se musíme zaměřovat také eh, nad eh, rámec eh, Evropské unie a že tedy eh, musíme eh, se zabývat otázkou, jak zlepšit situaci postižených lidí také v těch nejbohatší, nejchudších zemích světa. My jsme také zde měli delegace afrických států, států z Tichomeří a dalších. A Eh, byla zde vypracována zpráva, ze které jasně vyplývá, že eh, i v naší vlastní práci Evropského parlamentu jsou ještě rezervy třeba v podporování konkrétních projektů a zajišťování přístupu postižených lidí ke všemu tomu, co vlastně potřebují pro to, aby mohli, mohli plnohodně žít naší společnosti. Ještě eh, dovolte, aby se dotkla dalšího tématu. Dříve jsem pracovala v Durinsku v Německu a e, velkou část mé práce představovala práce s postiženými ženami. Řešili jsme tam také téma násilí na e, ženách postižených. A myslím si, že právě toto je téma, na které se budeme muset zde v Evropském parlamentu zavěřit daleko více, poněvadž já mám prostě dojem, že e, často naše obecné povědomí o tom, co se děje, nejde dostatečně do hloubky. A že tedy je třeba chránit a podporovat eh, lidi, kteří se s těmito specifickými problémy eh, musí potýkat v životě. A ještě třetí bod, také stručně. Ano, máme dnes krizi a to se týká nejenom Evropské unie. A já si myslím, že my společně musíme zabránit tomu, aby společenská odpovědnost, eh, zejména v oblasti veřejných rozpočtů, vedla k tomu, že všichni lidé, zejména eh, eh, lidé s postiženými kdekoliv žijí v Evropské unii, aby nedocházelo k tomu, že nebudou mít přístup třeba k veřejným službám. Domnívám se, že je to otázka jak k tomu přistupovat ze strany Evropského parlamentu na jedné straně, ale na druhé straně také jak jde o to, jak zajistit opravdu přístup k veřejným eh, prostředkům. A eh, prostě to, co náleží eh, veřejnosti, aby bylo také v rámci veřejných službách a nebylo to privatizováno a s tím Eh, potom vždycky souvisí také snižování kvality. Takže já vám tedy eh, všem přeji mnoho úspěchů v této spolupráci a také v naší další budoucí spolupráci, zejména při eh, realizaci umluvy OSN, o kterou tady všichni společně usilujeme. Děkuji. Nyní, paní, nyní dávám slovo panu Ruedovi, Romeovi Ruedovi, který je místo předsedou zelených v parlamentu. Děkuji vám, já také budu velmi stručný, nebo tu debatu sleduji velice úzce už delší dobu a já myslím, že ehm, tady se to, je to velice výstižné ehm, výstižné eh, k té, vzhledem k té opravdové, eh, eh, k té realitě. Já myslím, že k těm důležitějším tématu patří, tématům patří hm, ta horizontální administrativní direktiva směrnice, která se nyní pracu, na které se nyní pracuje v radě. Já se tomu věnuji a musím říct, že ta frustrace, kterou tady zažíváme už léta, tak eh, to souvisí prostě s tím, že mm, na někoho to falešně působí, že eh, je to zbytečně drahé, to, co nás žádá tato legislativa. A to je vlastně problém, eh, který musíme řešit a zejména tedy se musíme postavit názorům, které říkají, že prostě investice do soudržnosti eh, je příliš velký luxus v době krize a to je chyba, eh, kterou nemůžeme tolerovat v tomto konkrétním historickém okamžiku. Já doufám, jak už bylo řečeno, že eh, podepsání umluvy OSN je a musí být způsobem, jak podpořit naše Eh, právní závazky. Z tohoto důvodu toto je eh, způsob, jak postupovat. Prostě ti, kteří neustále pochybují o tom, eh, o moudrosti, o moudrosti záměru toto všechno implementovat, tak ti musí být přesvědčení, že skutečně je to nezbytnost. Je to pro evropské občany, prostě každý občan eh, musí mít zaručena svá práva, eh, musí být zaručené také eh, rovné příležitosti a tak dále. Prostě to všechno patří k věcem, s nimi jsme konfrontováni a já musím říct, že velice mě rozesmutňuje, když vidím, kolik členských zemí eh, pořád eh, falešně argumentuje, aby ušetřila na eh, nákladech těchto návrhů. Já prostě musím říct, že toto není jenom o nákladech, ale že je to také o přínosech, o těch přínosech, které musíme všechny přesvědčovat. Jsou to přínosy nejenom individuální, jsou to také společenské přínosy, tedy to, aby tady nedocházelo právě k této diskriminaci. Já vím, že v parlamentu existuje eh, převážná většina eh, lidí a politických skupin, kteří podporují příslušnou rezoluci a eh, je, je to vlastně článek 265 smluv o Evropské unii a s odvoláním na ní budeme tuto směrnici Eh, implementovat co nejdříve. My tedy hovoříme také o dostupnosti, právo na dostupnost. Dnes odpoledne budeme právě v mé skupině eh, debatovat o blogerech a demokracii v souvislosti s arabským eh, jarem. A my chceme eh, využívat nového způsobu tlumočení a je to tedy eh, systém eh, převodu řeči na text. Já si myslím, že v podstatě všechno patří, všechny tyto novinky patří k legitimním nástrojům podporování demokracii a to bychom skutečně měli měli eh, na tom trvat bez ohledu na to, že to způsobuje náklady, protože každý tento náklad má taky svoje přínosy. A já myslím, že to je prostě něco, co bude velkou většinou podpořeno eh, z hlediska eh, rovnosti příležitosti. Děkuji vám. Někteří kolegové poslanci musejí odejít, takže eh, Elizabeth Schröter si požádala eh, o slovo. Poprosím o stručnost. Vím, že pak musíš odejít, takže eh, Elizabeth, dám ti teď slovo. Yeah, thank you very much. Um, Ich möchte auch meine Muttersprache verwenden. Ich hoffe, es gelingt jetzt. Děkuji, chci použít eh, své mateřštiny, doufám, že to klapne. Jsem místo předsedkyní výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti, tedy výboru, který projednává mnoho aspektů, které se osobně dotýkají postižených spoluobčanů. jsme velmi angažováni a chci jenom říci, že jsme zpracovali zprávu týkající se strategie pro strategie Evropské unie pro postižené. Spravodajem eh, je pan Koša, který sedí zde vedle mě. Myslím, že ten výsledek, který jsme dosáhli, je opravdu eh, velmi dobrý a je to de facto věc, kde se pokoušíme eh, pomocí takzvaných soft measures, městských opatření, aby Eh, byla eh, příslušná mluva OSN eh, na úrovni o Evropské unie respektována, naplňována. Musíme říct, že třeba hodně se škrtá v Řecku a tam tedy nemůžeme říct, že by tato práva byla naplnována tak, jak jsme zvyklí zde v Evropské unii a toto nemůžeme akceptovat. Eh, v souvislosti s tím masivně kritizujeme například trojku. Dále chceme eh, v tomto našem výboru zpracovat zprávu z vlastní iniciativy, eh, kde půjde o realizaci antidiskriminační směrnice v oblasti přístupu k vzdělanosti a Eh, zaměstnanosti. Tady skutečně je třeba vložit prst do rány, abychom se měli jasno o tom, jak na tom jsme v Evropě, tedy nakolik skutečně neomezený je přístup eh, k zaměstnanosti a k vzdělávání. Eh, pak chci zmínit ještě jednu věc, eh, která nás zaměstnává každodenně a je předmětem mnoha zasedání a kvůli tomu také musím za chvíli odejít a to jsou Evropské strukturální fondy, což je zhruba třetina evropského rozpočtu. My si přejeme, aby tyto strukturální fondy byly využívány tak, aby byly odstraňovány bariéry eh, to je jedna věc, ovšem chceme, aby programy v rámci strukturální fondu byly sepisovány tak, aby se lidé s postižením mohli zapojit. A e, velký podíl, e, velkou roli v tom hraje také Adam Koša, který je člen naše delegace. My jsme ještě nedosáhli všeho, ale čeho ještě dosáhneme. Eh, dále ještě jedna věc. Já pocházím z Německa a eh, s velkými obavami sleduji to, že německá vláda nadále brání v tomu, aby v Evropě eh, začala platit pátá protidiskriminační směrnice. Vidím, že je zde také všem hnutí proti této tendenci, protože Eh, například spolkové země si přejí, aby se dále pracovalo na takzvané inkluzivní škole. Eh, je třeba říci, že německé vládě docházejí argumenty právě pro blokaci této páté antidiskriminační směrnici. My se snažíme tuto blokádu oslabit a velice intenzivně pracujeme na tom, aby německá spolková vláda změnila svoje postoje vůči této antidiskriminační směrnici, eh, neboť pak bude možné eh, zajistit tedy individuální práva postižených také mimo oblast zaměstnanosti a vzdělávání. A toto je náš cíl tedy posunout to aspoň o krok před ještě v tomto legislativní období. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Šreter. Ano, ta antidiskriminační směrnice tak trochu usnula od roku 2008 a je určitě na čase ji probudit, jak říkáte. Je na čase začít bojovat proti diskriminaci a zabránit členským státům, aby blokovali práva lidí s postižením. Děkuji mnohokrát. Nyní budeme pokračovat dál a vystoupí naši delegáti. Delegáti tohoto Evropského parlamentu lidí s postižením. Máte Eh, každý k dispozici dvě minuty a začneme paní Maria Grennerovou z Rakouské národní rady osob s postižením. Máte slovo. Děkuji. Já jsem chtěla především říci, že je třeba uvědomit si, před jakými bariérami stojíme, jakým překážkám čelíme. Jsou to bariéry psychické, fyzické. Chtěla bych, abychom se zbavili těch překážek, které nám brání v přístupu ke vzdělání do škol. Brání nám v tom, abychom mohli žít podle svého. Žádáme také odstranění překážek v osnovách, různých studií, Je třeba, aby se zohlednily potřeby eh, žáků a studentů s postižením, je třeba k ním přihlížet při odborné přípravě. Chtěli bychom, aby skutečně byly odstraněny všechny tyto překážky, abychom měli přístup ke službám a mohli tachom také nabízet služby my ostatním. Děkuji. Jsem ráda, že je tady s námi hodně poslanců, ale někteří musí odejít, takže jsme se teď domluvili s panem Katánem, že budeme to tady. Eh, střídat vždycky jednoho zástupce národní delegace, jednoho zástupce poslanců a uvidíme, jak nám to vyjde. Nyní tedy paní eh, Lope Fontaně, která si vezme slovo. Prosím, držte se těch dvou minut, protože jinak bychom to všechno nestihli. Děkuji. Já nebudu mluvit dlouho. Myslím, že teď tady máme výhodu v tom, že já tedy patřím k španělské lidové straně, e, jsem členkou výboru pro zaměstnanost a tady je většina poslanců, které určitě e, zajímá ta otázka sociální, otázka postižených a hodně se na tom shodneme, takže já se můžu stotožnit s tím, co říkala paní Genč, paní Šreter, moje kolegyně z výboru a nebudu to tedy opakovat. Toto setkání je určitě velice důležité, jsem ráda, že jsem na něj byla pozvána. My tady jsme proto, abychom především naslouchali. A teď eh, čelíme velice důležitému problému ve všech zemích, zvláště ve Španělsku, v mé zemi, eh, a to je nezaměstnanost. A to se samozřejmě velice dotýká i osob s postižením, pro které je složitější získat práci nebo udržet si práci. A to tež platí i pro vzdělávání. Je třeba, aby v zemích, jako je Španělsko, která potřebu, které potřebují úsporná opatření, to je jasné, ale zároveň s tím je třeba eh, zajistit, aby ta úspornost nešla na úkor těch nejvíce znevýhodněných osob. My to v parlamentu neustále připomínáme a budeme to připomínat i nadále. Děkuji vám všem a uvidíme, k jakým závěrům dospějete. Thank you very much. Děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Pascal Rieb z Francouzské národní rady eh, osob s postižením. Máte slovo. Já budu hovořit eh, o výsledcích a nedostacích eh, po vstupu úmluvy v platnost. To bylo 20. března 2010 ve Francii. Pro Francii je to důležitý politický nástroj, opravdová páka pro mm, práva osob s postižením. Z naší strany můžeme říci, že je doba před eh, ratifikací umluvy a po ní. Pokud jde o výsledky od vstupu v platnost, umluva obecně vdechla nový život té francouzské politice pro osoby s postižením, také dala našemu hnutí mnoho síly, abychom mohli lépe hájit práva osob. Nechceme, aby se jednalo o nějakou charitu, ale skutečně o obhajobu práv. Je to mnohem lepší než náš původní zákon z roku 2005. Úmluva totiž znamená změnu při přípravě politik. Jinými slovy, už se nejedná o odvětvové politiky pro přizpůsobení se, ale jedná se o koncepci společnosti, která je otevřená všem. Konkrétně to znamenalo, že v září eh, vznikl nebo byl vydán ověžník předsedy vlády, eh, který se týká toho, že do všech návrhů zákonů musí být zohledněna i problematika postižených. A to platí tedy napříč všemi dokumenty. A je to vůbec poprvé v historii Francie, že vznikl takovýto text, který vychází z umluvy OSN a e, který říká, e, jak má vypadat takový ten základ týkající se lidí s postižením ve všech budoucích návrzích zákonů. Dále e, také u všech návrhů zákona bude takzvaná karta, diagnostická karta pro politiku vůči postiženým. Nicméně stále přetrvávají eh, určité rozdíly mezi úmluvou a francouzským zákonem. Počíná to jenom definicí postižení ve francouzském zákoně, která eh, se zakládá spíše na lékařské definici. Nehovoří se tolik o eh, životní autonomii, o právní ochraně a podobně. Francie tedy musí ještě revidovat své právní předpisy tak, aby byly v souladu s úmluvou. Ještě bych jenom dodala, že základní práva a svobody skutečně nesmíme opí, opomíjet. Všichni jsme si rovni, všichni jsme svobodní, a nebo ne. A jak řekl i Gandhi, dovolte tuto citaci, každý závazek spočívá na vzájemných um, ústupcích, ale u, vz, u základních práv žádné ústupky činit nelze. Thank, thank you very much. Děkuji vám. Nyní paní Silvana Rapty, má kolegyně poslankyně, si vezme slovo na dvě minuty, opravdu přesně dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se nacházím v tom příjemném postavení, kdy vám mohu říci, že cítím velkou radost a jsem poctěna ale zároveň také cítím velikou zodpovědnost, že jsem tady na třetím zasedání Evropského parlamentu osob s postižením. Dnešní zasedání je velice důležité. Její otázka je eh, velice důležitá. Je to otázka implementace eh, úmluvy OSN pro práva postižených osob. Ovšem eh, musíme eh, říci, že eh, princip nediskriminace a uznání odlišnosti každého, princip rovných příležitostí pro všechny, které by měly být považovány za zcela normální v každé civilizované společnosti, tak potom ve skutečnosti vidíme, že nic takového normální není. A k tomu ještě teď máme ekonomickou krizi. Ekonomickou krizi, kterou eh, na svých ramenou eh, nesou nejvíce a nejvíce jsou jí zasaženy právě osoby s postižením a jejich rodiny. Tohle eh, je věc, kterou nemůžeme nadále dovolovat. Osoby s postižením musí být vyňaty z těch balíčků fiskálních opatření, která jsou teď implementována ve všech zemích, včetně Řecka, protože jinak je ohrožen sociální, ohrožena sociální povaha Evropy. Já si myslím, že ze všeho nejdříve bychom my, evropští poslanci tady v Evropském parlamentu, měli eh, jít příkladem, jak tady říkali také mý kolegové, eh, v naší každodenní práci, vytvářet eh, pro toto zákony. A já bych k tomu chtěla také trošku přispět. Já jsem předložila písemnou otázku na komisi ve které žádám informace o tom, co komise hodlá učinit, aby osoby, eh, které mají eh, sluchové problémy, mohly eh, sledovat veškeré fungování a práci evropských institucí, protože my chceme, aby tyto osoby, které Hm, špatně slyší nebo které neslyší vůbec, mohli být tady a sledovat naši práci. Děkuji. Yeah, okay. Thank you. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Další řečník je z Dánska, je to pan Thornkild Olsen. Je to organizace eh, lidí eh, s postižením v Dánsku. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych řekl pár slov k tomuto tématu, ale úplně nejdřív bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, jakou vynakládá snahu na to, aby přesvědčil eh, komisi, která původně byla proti smlouvě, aby ji nyní podpořila. Tak, aby se zajistilo Eh, právo lidí se zrakovým postižením a s problémy se čtením, aby měli přístup k písemným textům. Protože lidé, kteří mají eh, problémy se čtením, nyní budou mít dostupné knihy. Zatím ten přístup ke knihám nemáme, ale teď budou moci být překládány a celá společnost k ním bude mít skutečně přístup. Je také třeba, abychom měli plný přístup ke vzdělání a zaměstnanosti protože jinak nemůžeme naší společnosti nic přinést. Nemůžeme být ani dobrými spotřebiteli, nemůžeme pomáhat eh, tomu, aby se Evropa dostala z hospodářské a finanční krize. A my chceme eh, být příspěvkem pro společnost, chceme posílit naši společnost a chceme přinést i určitý ekonomický příspěvek. A doufám tedy, že komise bude schopna pozměnit eh, tu eh, smlouvu tak, aby se zajistil eh, tento přístup, právo číst texty. Nemělo by to být nic složitého, je to věc, která by měla být pro společnost naprosto přirozená. Děkuji. Thank you, thank you very much. Now I would like... Děkuji vám. Teď bych dala slovo panu Mikulášikovi z Evropského parlamentu na dvě minuty. Mm. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu mluvit tím eh, rodným jazykem. Já pocházím ze Slovenska, jsem diplomovaný lékař a eh, poslanec Evropského parlamentu ve svém druhém období. A chtěl bych vám říci, jako člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví, bezpečnost potravin, kde je klíčovým slovem tedy to zdraví, eh, že sleduje veškeré úsilí a samozřejmě aktivně podporuji jakožto člen EPP eh, e tady v parlamentu, podporuji veškeré úsilí, které vede k nejen postupnému, ale i energičtějšímu odstraňování veškerých překážek, které se kladou lidem se zdravotním postižením. Je nepřípustná, je to proti lidským právům i lidské důstojnosti, aby lidé s jakýmkoliv zdravotním postižením, ať už se jedná o postižení tělesné, pohybové nebo duševní, měli ve svém životě jakékoliv překážky. Já jsem velmi rád, že jakožto poslancům eh, se nám už některé věci podařily. Víte, že eh, jsme měli ten balíček směrnic, které zlepšovaly podmínky eh, pro cestování dálkovými autobusy, letadly a také na lodích. všechno moc dobře, je to cesta správným směrem, ale ještě jde o to, aby tato opatření a směrnice schválené Evropským parlamentem byly také účinně implementovány v každodenním životě. Chtěl bych také zdůraznit jednu věc. Že totiž eh, se stále se šířícím internetem a možností pracovat z domova, lze říci, že zaměstnavatel v podstatě někdy ani nemusí vědět, že jeho zaměstnanec, který pracuje na počítači, používá k tomu své vzdělání, je například nějak pohybově postižená, protože může eh, z domova přes internet pracovat naprosto výborně. Takže tam konečně eh, ty rozdíly ty rozdíly mizí. Už budu končit, paní předsedkyně. Chtěl jsem jen eh, říci, že jsem tady nejen proto, abych poslouchala, ale také proto, abyste věděli, že eh, tu máte spojence. Vidíte, že mnozí kolegové z různých politických frakcí tady v Evropském parlamentu eh, se na tomto shodneme. Já tady vidím takový důležitý společný jmenovatel, že totiž my tady nehledíme na nějaké naše politické rozdíly, ale naopak eh, Eh, všichni táhneme za jeden pro vás, i ve mně budete mít spojence a budu se těšit na další spolupráci s vámi. Děkuji. This work? Okay. Thank you very much. Děkuji. Já vidím, že naši delegáti jsou mnohem disciplinovanější. než poslanci parlamentu, tak další eh, řečnice nebo řečník je ze Španělska. Jose Maria Sanchez Onde, já se velice omlouvám za svou výslovnost. A každopádně eh, je to řečník z Národní rady osob postižení ve Španělsku. Prosím. Yes. Děkuji mnohokrát. Ve Španělsku máme ještě určité problémy eh, s touto úmluvou. Jedná se o právní řád. Právní řád se musí změnit, musí se eh, přizpůsobit a ve Španělsku tam eh, ještě jsou mnohá bílá místa. Už existuje předběžný návrh zákona, kde jsou nové právní koncepty. Já nejsem advokát, ale ten právní koncept se nám jeví jako velice složitý. A znamená, že osoby, které se dopustí trestného činu eh, a jsou odsouzeny, tak eh, by neměli eh, vlastně dostat nižší trest než lidé bez postižení. A po vlastně naplnění trestu se znovu bude posuzovat jejich nebezpečnost ale my si myslíme, že tento koncept posuzování nebezpečnosti eh, prodlouží znovu začlenění těchto lidí do společnosti. A zdá se nám, že to není v souladu s úmluvou OSN. Když se ratifikují eh, ty texty v jednotlivých státech, je třeba zajistit, aby se tomu přizpůsobil právní řád, aby potom vlastně to nešlo úplně opačným směrem, než jak bylo navrženo v umluvě. Já mám pocit, že to se právě děje ve Španělsku. Thank, you very much. Děkuji vám. Jak říkal pan Katany, delegáti jsou skutečně mnohem disciplinovanější než europoslanci. Je to pravda. Já doufám, že i europoslanci se budou snažit. Teď bych chtěla dát slovo Terese Jiménez z EPP na dvě minuty. Eh, Děkuji. Pro mě je ctí, že se mohu zúčastnit tohoto důležitého fóra a že tady eh, se mohu obrátit k mnoha lidem, kteří eh, tady hájí svá legitimní práva. Chtěla bych přivítat všechny své krajany ze Španělska, chci uznat práci organizace SERMI a já jsem členkou výboru pro občanské svobody a spravedlnost a také členkou výboru pro práva žen a z tohoto tituly, titulu se zabývám otázkou postižení ve světle spravedlnosti. Poslední směrnice, kterou jsme přijali, která se týká ochrany obětí trestné činnosti, obsahuje i kapitolu, kde se hovoří právě o postižení, o zvláštních potřebách Eh, osob s postižením, které jsou obětí trestného činu. Eh, ta směrnice vyžaduje eh, rovný eh, přístup a i do míst, kde se odehrávají soudní řízení, musí mít možnost obdržet všechnu info, všechny informace stejně jako lidé bez postižení a ta informace musí být předána eh, komunikačními prostředky, které jsou přizpůsobeny jejich případnému postižení a to platí i pro soudní řízení. Dále lidé s postižením, které jsou obětí trestného činu, často trpí takzvanou sekundární viktimizací. To znamená, že jim hrozí další ještě eh, rizika po té, co se staly obětí trestné činnosti a proto je třeba je dvojnásob chránit. Eh, je důležité tedy zajistit přístup ke spravedlnosti, eh, platí to i pro Eh, ženy, je třeba si uvědomit nedostatků právních systémů a excesů, eh, které jsou eh, páchány na mnoha postižených ženách. To je záležitost, na kterou také nesmíme zapomenout a my určitě na tom budeme ještě pracovat a já osobně chci říci, že se tomuto tématu hodlám věnovat nejenom dnes během tohoto fóra, ale po zbytek mého volebního mandátu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Teď tady máme žádost od sekretariátu parlamentu, abychom totiž viděli řečníky na displeji. Tak prosím, když vás vyvoláme, eh, měl by se delegát přihlásit, aby ho hned eh, kameramani viděli. Teď tady máme zástupce Evropské sítě eh, za nezávislé žití, pana Johna Evanse. Johne, máte slovo. Vážení kolegové, teď, když tady sedíme a jednáme o těchto důležitých otázkách, tady v Evropském parlamentu, tak tisíce, miliony našich postižených bratrů a sester jsou uzavření, izolování a zapomnění v různých, zapomenutí v různých institucích po Evropě. Nejsou volní jako my, nemohou se účastnit eh, aktivit, eh, které by si přáli, nemohou si ani vybrat, co si vezmou na sebe, co budou jíst nebo pít. Kdy vstanou, kdy půjdou spát večer. A to po většinu dní svého života. Toto je většinou zcela ignorováno a zamítáno při implementaci úmluvy OSN, obzvláště článku 19, kde se říká, že bychom měli umožnit postiženým eh, občanům, aby nemuseli žít v institucích a mohli žít nezávisle. Jsou zbaveni volby toho, kde budou žít, kdo je bude podporovat nebo Mm, žít v nějaké společnosti a ta situace se ještě zhoršila kvůli současným opatřením fiskální disciplíny, která přijímá mnoho států. Snižuje se tím financování na nezávislé žití a další komunitní služby. Tohle je zjevné porušování úmluvy OSN pro práva postižených osob a my vyzýváme Evropský parlament a další instituce, aby tyto otázky začaly okamžitě řešit. Já žádám členské státy Evropské unie, aby zohlednili eh, své povinnosti vyplývající z implementace úmluvy OSN pro právo postižených osob a aby vylepšili práva těchto osob, aby chránili naše práva. Osvoboďte naše lidi teď hned. Uh, děkuji za tento velice důležitý příspěvek. Ano. proto je důležité, že tady máme tolik poslanců. Teď bych dala slovo paní Marii Irigoyen, aby si vzala slovo na dvě minuty. Marie, is showing her hands for the camera. Muchas gracias, muchas gracias. Děkuji mnohokrát, děkuji paní předsedkyně a vítejte všichni v parlamentu. Chci vám poděkovat za příležitost vést s vámi dialog. A jenom taková stručná úvaha. Úvaha, kterou bych tady chtěla přednést do plena. V neděli jsem se účastnila demonstrace v Madridu, kterou svolala organizace Serny a kde se poukazovalo na, eh, ve, eh, na škrty eh, příspěvků na samostatnost. Bylo to poprvé, kdy ve Španělsku španělští postižení se sjeli do Madridu, i přesto, že samozřejmě cestování jim působí obtíže. A je to kvůli těm škrtům, které vlastně nabourávají tu strukturu života eh, lidí s postižením a jejich rodin. Jedná se zhruba o 300 milionů eur, ale Serny také chce, aby se uznalo, že sociální služby eh, jsou něco víc než jenom péče o postižené. Zákon schválený v roce 2007 socialistickou stranou uznává závazek autonomních vlád i centrální vlády, aby vlastně se, že se bude přispívat těm, kteří pečují o postižené. 92% jsou eh, ženy. A je z, zhruba 39 eh, celku těchto pečovatelek vlastně potřebují ten příspěvek zbytek eh, eh, jsou v důchodu nebo přispívají jiným způsobem. Ženy pečovatelky, které pečují o své rodiny dnes, ale jsou bez příspěvku na sociální zabezpečení. A tento nezodpovědný, nedůstojný postoj vlády eh, brání uplatňování jejich práv, navíc poškozuje jejich lidskou důstojnost a začlenění do společnosti. Vážení kolegové, milí přátelé, situace závislosti souvisí s postižením. Počet lidí, kteří jsou závislí, tvoří eh, poměrně vysoké procento lidí s postižením. 80 milionů v Evropě, 3 miliony ve Španělsku a z toho milion 179 eh, tisíc mají eh, osvědčení o tom, že potřebují péči a je tedy nezbytné, aby se vlády zavázaly, že vznikne nějaký eh, Evropský fond, evropské finanční prostředky, které budou pomáhat lidem s postižením v tom, aby se jim dostalo podpory z rozpočtu vedle toho uznání práv a jejich lidské důstojnosti. Děkuji. Thank you. Next. Eh, Děkuji. Další řečník je z Rakouska, z Rakouské národní rady. Paní Helena Jarmer, prosím, přihlašte se. you have the floor. Thank you. Máte slovo. Hello, I want, uh, ich möchte zum Thema... Uh... Ráda bych na téma postižení řekla několik věcných slov a, a možná také na téma jejich zaměstnávání. Existuje mnoho akademických povolání, kam e, nemají přístup postižení lidé. Příkladem je například to, že úmluva OSN garantuje rovnost přístupu k zaměstnání, ale třeba na pedagogickou vysokou školu prostě není možný přístup eh, pro mnohé postižené lidi ke studiu. Ehm, nebo mohou eh, tuto školu eh, navštěvovat, dostanou certifikát o absolutoriu, ale nejsou oprávněni vyučovat. Totež se týká třeba juristických zaměstnání, kde postižení lidé mohou tedy absolvovat toto studium a nemohou vykonávat toto povolání. Třeba zejména jsou postižení tímto, touto diskriminací lidé neslyšící a nevědomí. Já jsem například nedávno pozvala nevidomého soudce z Německa na, do Rakouska na příslušné ministerstvo, abych doložila, že je možné, aby nevědomí mohou vykonávat toto zaměstnání. Navzdory předloženým argumentům eh, ministerstvo odpovědělo pouze, že je třeba to zvážit. Eh, je to situace, která mně připadá mm, velice podivná, že tedy v některých zemích je možné a v jiných není možné uznat Eh, možnost, eh, aby postižení lidé vykonávali některé ekonomické akademické profese, eh, zejména tady v pedagogice a v právu je to zřetelně provedené, zřetelně vidět. Prostě postižení sami musí vědět, co mohou a co nemohou dělat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, že jste dodržela čas. Nyní bych ráda požádala paní Rozu Estera z Evropského parlamentu, aby si vzala slovo na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručná. To, že jsme tady je eh, důkazem, a také máme ještě v pondělí den eh, postižení, je, že jsme připraveni se sjednotit, společně pracovat na tom, aby se naplněla umluva OSN. Teď není okamžik pro politikaření, je to okamžik, kdy se musíme sjednotit a dosáhnout toho, že eh, lidé s postižením budou více integrováni, a že všechny státy skutečně naplní umluvu OSN. Já jsem poslankyní eh, Evropského parlamentu z výboru pro eh, regionální rozvoj a tam pracujeme hodně na tom, aby strukturální fondy, fondy soudržnosti opravdu fungovaly a aby tyto fondy eh, pomáhaly i postiženým, konkrétně aby pomáhaly naplňování úmluvy. Zákaz diskriminace musí být zásadou, která platí ve všech fondech, ve všech zemích. Musí to být klíčová věc při přidělování finančních prostředků. Když se hovoří o dostupnosti, musí se jednat o dostupnost eh, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy a tak dále. Lidé s postižením prostě nesmí mít žádný problém. Oni také problém nemají. Problém má společnost, která nechápe, že je třeba odstranit všechny překážky tak, abychom všichni si skutečně mohli být rovni a abychom tímto způsobem naplnili tu umluvu OSN. Všechny vlády, včetně španělské, každý den se snaží, aby krize v žádném případě neznamenala eh, krok zpět na této cestě, kterou se už podařilo urazit. I španělská vláda se velice snaží o to, aby krize nebyla krokem zpět a my všichni za toto musíme bojovat a pomoci v tom i našim vládám. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Dále promluvy eh, člen eh, Disability Forum eh, z Itálie na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Tato umluva velice mění, jak bych to řekl, kulturní kontext záležitostí postižených lidí. Eh, my jsme součástí společnosti eh, také podle, eh, těchto, podle této umluvy, ale mm, pokud jde o pomoc, tak většinou jsme pomoc poskytnuta. Je třeba dosáhnout určitého kulturního pokroku v otázce, jakým způsobem nás podpořit, nás lidi s postižením. Protože narážíme na bariéry a diskriminaci ve všech eh, oblastech života. To je odpovědnost společnosti, aby tyto bariéry odstraňovala. Je to třeba také v otázce zdravotnictví. Zhruba 15 Evropanů, 15 až 18 odhaduje se, je nějak postiženo a v průběhu svého života se každý z nich setká s nějakou formou diskriminace. A společnost, pokud nezasáhne do svého obecného přístupu, tak vlastně je sama postižena. A my chceme Eh, na tom pracovat, chceme se do toho zapojit, poněvadž eh, na nás dopadá, že máme sice stejné povinnosti, nikoli však stejná práva. To, že eh, jsme tady, už ukazuje, že máme schopnost pracovat na vlastní emancipaci. Tady je to vidět už na diverzitě v této místnosti a e, Evropa je hodně diverzifikována. Ta diverzita je vlastností Evropy, tak e, proč bychom neměli být její součástí? Děkuji. Není pan Hogan Novák z Evropské národní rady postižených e, na dvě minuty. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, pane předsedo, dámy a pánové, eh, poslanci Evropského parlamentu, eh, dámy a pánové delegáti. Už to tady několikrát zasnělo a já chci znovu zdůraznit, že potřebujeme skutečně důslednou a konsistentní legislativu proti diskriminaci. Jedině silná směrnice, antidiskriminační směrnice Evropské unie pro lidi postižené může umožnit to, aby bylo dosaženo jednotného a vysokého úrovně, jednotné vysoké úrovně práv postižených v Evropské unii na to chci tady upozornit. Eh, de facto už v roce 2003 jeden delegát, kolega Michel Crispel, eh, jak to tady říkal, který, který dnes už není mezi námi, nebo tragicky zahynul. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní zde máme zástupce z Maďarska. Pan Daniel eh, Reka z Evropské národní federace postižených. Doufám, že jsem to jméno eh, řekl alespoň trochu správně. Máte slovo, pane. Děkuji vám. Já eh, jsem z té jako zástupkyně osob, mé jméno je Horvat, zástupkyně osob e, s e, poruchami učení. Já bych chtěla říct několik slov o právech e, postižených. Hovoříme zde o úmluvě celé dopoledne a je to úmluva, která je důležitá zejména pro lidi, které já tady zastupuji. Články 12 a 19 to jsou články, s nimiž máme určitou zkušenost. My hovoříme o podpoře při rozhodování a ve věcech právních. Je totiž třeba se zaměřit na eh, také právní procese, poněvadž eh, to souvisí s tím článkem 12 eh, právní kapacita. V oblasti článku 19 již došlo k určitému pokroku. Maďarská vláda schválila strategii rozšíření působnosti. A musím říci, že e, jsme svědky e, skutečně významného pokroku. Tato strategie e, se zaměřuje například na asistované asistované bydlení, asistovaný eh, život a prostě eh, ta legislativa v Maďarsku rozšiřuje možnosti uplatňování této věci. My jsme poprvé eh, v naší zemi stanovili moto pro asistované, asistovaný život a my doufáme, že do budoucna eh, budeme moci eh, poskytnout mnohem více míst pro eh, asistované žití, asistované bydlení než dosud. Děkuji. A nyní pan Borisu Starčič. Teď opravdu nevím, jestli to vysvětlu, vyslovuji správně. Za Slovinskou národní radu. A prosím na dvě minuty a jenom, aby se nám dařilo držet čas tak eh, dalším řečníkem bude pan Fertie z Francie. Prosím, aby se připravil. Takže nyní prosím slovinského zástupce. Děkuji vám. Děkuji vám za slovo. Současná finančně ekonomická krize zhoršuje naše potíže a má negativní dopad na fungování organizací postižených v Evropské unii. Financování těchto organizací je značně nestabilní a dokonce eh, ohrožuje fungování základních činností. Proto navrhuji, abychom na úrovni Evropské unie vytvořili veřejné fondy, které by zajišťovaly fungování konkrétně právě toho základního fungování těchto eh, organizací. Evropská komise ve spolupráci s Evropským fondem pro postižení eh, měla začít pracovat na vhodném návrhu. Musím říci, že ve Slovinsku se nám podařilo ovlivnit organizaci veřejných prostředků eh, ve prospěch eh, organizací postižených. Máme nyní konkrétní organizaci, eh, která shromažďuje fondy, které poté financují naše činnosti. To znamená, že bude možno rozvíjet další formy, například asistence pro postižené. Bohužel eh, současný politický vývoj je takový, že současný systém je narušován a jde, jsou zde tedy snahy, aby tyto zvláštní fondy vyrazené pouze pro nás byly nějakým způsobem pod větším vlivem státu a aby eh, státní úředníci rozhodovali o financování našich potřeb a o našich potřebách vůbec. Já myslím, že to skutečně není v souladu s umluvou OSN a doufám, že tedy eh, přijmeme rezoluci a že budeme moci takto ovlivnit další vývoj. Děkuji vám nyní pan André je z francouzské národní rady a po něm promluví Ingrid Bormann ze švédské federace postižených. Mesdames, messieurs, chers amis. Dámy a pánové, vážení přátelé, kulturní práva, která jsou připomínána ve 30. článku umluvy OSN, jsou zcela zásadní. Musíme se dostat z krize. A to růstem. Ale ten růst musí také zahrnovat eh, eh, větší brání v úvahu lidí a jejich důstojnosti. To musí být v jádru naší společnosti. A co se týká aplikace toho kulturního práva, tak vidíme, eh, že se stále dosahuje pokroku v asociacích, kulturních asociacích, ale dopad zůstává poměrně slabý. Ostatně osvědčené praktiky Osvědčené praktiky eh, jsou všude, ale jen málo přispívají k lepšímu šíření eh, know-how v oblasti kultury a eh, spousta občanů s postižením jsou neustále a zůstávají i nadále zcela izolování od kulturního života. My bychom si přáli vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zasedat členové parlamentu, komise, evropských hnutí, osob s postižením a odborníků, aby eh, mohla eh, vytvořit eh, model pro implementaci umluvy OSN pro práva postižených osob a začít tuto umluvu aplikovat. A co se týká toho, jak toto udělat v praxi, tak my si dovedeme už teď představit vytvoření nějaké příručky, kde, která by byla využívána eh, profesionály pracující v kulturní oblasti pro přístupnost kultury a vytvoření nějakých normativních rámců eh, pro mm, umělecké aktivity, eh, vylepšení přístupnosti k veřejnému financování, soukromému tedy i veřejnému a zajištění toho, aby spolupráce Eh, mezi postiženými zdravotním sektorem pro postižené a kulturou byla konečně rozvinuta. Dámy a pánové, nezapomínejme ani na to, že přístup ke kultuře je skutečně zcela zásadní pro sociální integraci, eh, pro školní integraci i profesionální integraci, že kultura je velice důležitým zdrojem eh, zaměstnání pro postižené osoby. Takže prosím, podpořme tady hodnoty nediskriminace v rámci skutečného evropského eh, paktu eh, pro zaměstnanost. Děkuji. Děkuji vám. Teď paní Ingrid Burman eh, ze Švédské rady na dvě minuty a potom Giovanni Padovány z Itálie. ratificerade konventionen redan 2008 och man har skrivit regeringen har lämnat en rapport. Když tady mluvíme o té úmluvě od roku 2008, už se tím zabýváme. Eh, vláda vytvořila zprávu pro monitorovací výbor a my jsme, žád, my jsme viděli, že ty dvě zprávy jsou odlišné ve Švédsku e, jsou ambice trošku jiné, přestože byla podepsána umluva OSN, tak naše politiky e, pro postižené lidi se zhoršily. Situace e, by měla být vylepšena. Viděli jsme, jak se snižuje podpora pro postižené, vidíme, jak se zhoršují normy u výstavby nových budov a vidíme, eh, jak mizí spousta různých druhů pomoci pro postižené. Stále více lidí odchází do časného důchodu, takže my potřebujeme se teď podívat na to, jakou legislativou bychom dosáhli eh, toho, aby se přestalo diskriminovat, aby byl zajištěn dostatečný přístup, protože sice máme tu umluvu a máme docela vysokou úroveň politických ambicí, ale Přesto vidíme, že Švédsko ještě než eh, skutečně dosáhne toho, o čem se v umluvě mluví, má před sebou ještě velmi dlouhou cestu. A my doufáme, že Evropský parlament, Evropská unie skutečně bude vážně implementovat úmluvu, a to ve všech oblastech své politiky, kde má nějaký mandát. Předpokládáme, že Evropská unie bude takovým, eh, takovou pohonou silou a velmi aktivním aktérem, který zajistí, že členské státy dodrží své povinnosti. Protože, jak jsem říkala, ve Švédsku sice máme velké ambice, ale skutečnost eh, za nimi trochu zaostává. Potřebujeme nezávislé monitorovací orgány na evropské úrovni, protože mm, naše hnutí se musí plně účastnit toho monitorovacího procesu. Myslíme si, eh, že administrativa Evropské unie na toto nebude eh, stačit, pokud chceme zajistit, aby ten orgán byl opravdu nezávislý. Chtěli bychom schválit nějaké písemné prohlášení, které by mělo být dáno do zápisu. Děkuji. Thank you very much. I will speak... Já vám také velmi děkuji. Já teď budu mluvit italsky, takže prosím uh, Giovanni um, moment. Musíme chvíli počkat, protože nakonec měl mluvit eh, pan Nicola Rinardi nebo Ronaldi, ale musí si vzít eh, slovo teď, protože bude muset to dejít, takže já nejdříve dám slovo panu eh, Nikolovi Rinaldi a potom Giovannimu. Takže, pan Rinaldi, máte slovo. Já vám děkuji eh, za tuto možnost. Já jsem tady byl připraven počkat, až přijdu na řadu. Ehm, měl jsem sice mluvit ve 12.10, ale byl jsem ochoten ještě chvíli čekat. Takže teď už mám slovo, jsem velmi rád. Já jsem místo předsedou místo předsedou třetí skupiny Evropského parlamentu, ALDE. A myslím si, že tato iniciativa je opravdu úžasná. Já osobně a i další kolegové z naší skupiny jsme velmi aktivní v otázce lidí s postižením, ale myslím si, že Evropský parlament eh, lidí se zdravotním postižením je takový malý, ale velmi důležitý záblesk kvality eh, při vší té iniciativy, která probíhá, protože tento parlament jasně říká, že postižení lidé mají právo se nacházet v evropských institucích, obzvláště v této demokraticky volné instituci. I tohle je instituce, eh, které takovéto iniciativy velice svědčí. Pro Evropský parlament je dobré vás tady přijmout, vyslechnout si vás, poskytnout vám prostor, protože jinak um, bychom tady žili úplně oddělení od zbytku světa. Přitom máme být naopak uh, tady pro občany, které mají, kteří mají největší problémy. V evropském politickém životě bude ještě potřeba hodně práce, abychom zajistili, uh, že lidé se zdravotním postižením uh, budou moci plně požívat svého občanství ve všech našich státech. Já jsem Eh, v roce 2009 eh, prováděl svou první eh, kampaň. V roce 2009 tedy ehm, měl jsem tam kolegu kandidáta, ehm, který měl také postižení Karlova Sety. A musím říct, že je hrozné, jak je ta volební kampaň dělaná jen pro lidi zdravé, jak je strašně těžké, aby se ji účastnil někdo s postižením. je tam eh, spousta různých povinností, program je strašně nabitý a všechno jde strašně rychle. A myslím, že ty politické signály i ta celá logistika velmi penalizuje kandidáta, který eh, má nějaké zdravotní postižení. Já si myslím, že tohle je jedna z výzev pro evropské politiky, obzvláště pro Evropský parlament. Nejen, eh, dnes, ale myslím, že obecně bychom měli být parlamentem, kde bude skutečně uh, Eh, vyrovnaný stav, eh, budou tam i zástupci osob s postižením. V posledních letech eh, si myslím, že došlo k určitému vývoji v otázkách zdravotního postižení ve společnosti. Myslím, že jsme nechali za sebou celá staletí diskriminace. Připomeňme si, jak to vypadalo dříve ve středověku. Bylo postižení přímo potlačováno, dotyční byli považováni za hříšníky. Potom následovalo dlouhé období, eh, kdy eh, se věda zabývala postižením, ale vždy tak, eh, že tyto lidi stigmatizovala. 18., 19., 20. století v 20. století spousta lidí s postižením zemřelo v holokaustu, během druhé světové války. To je jedno eh, z nejhorších období naší historie. Potom se to začalo možná trochu zlepšovat. Prosím, kdybyste už mohl končit, protože jsme ve skluzu. Ano. Já si myslím, že teď eh, musíme eh, začít mít ještě vyšší požadavky. Vy je rozhodně máte. Protože dnešní výzvy nejsou ani tak výzvami, na identifikaci nějakých zákonodárných opatření na úrovni členských států nebo Evropské unie. Tohle je jasné, ale jde hlavně o jejich implementaci, která by měla co nejvíce odpovídat mm, této legislativě a být co nejstejnější ve všech členských státech. My to monitorujeme a vidíme, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Navíc tady máme krizi, která ohrožuje Eh, všechno, čeho jsme dosáhli až doteď. My eh, tady v podstatě podporujeme eh, snahu o opatření, o sociální opatření a integraci lidí s postižením, což by měla být taková kontinuita sociálního státu, který známe z mnoha evropských států. Měl by se snažit opravdu poskytnout dostatečnou ochranu. Protože tohle je otázka, která podle nás ukazuje, eh, jaký je vůbec vývoj, kulturní vývoj našeho druhu. Já si myslím, že postižení to je takové kritérium, podle kterého vidíme civilizovanost eh, určité společnosti a někdy i identitu celé Evropské unie. Yeah. Uh, thank, thank you very much. Děkuji. Jak vidíte, máme spoždění. Takže jsme si říkali, že Eh, odložíme prohlášení pana Van Rompuje. Hmm, možná tady budeme mít ještě trochu času pro řečníky, pokud tady tlumočníci laskavě ještě 10 minut zůstanou. Takže budeme možná pokračovat do tři čtvrtě na jednu, pak musíme skončit, protože tlumočníci potom musí odejít. Takže jestli dovolíte, dala bych ještě slovo panu Giovannimu Padovanimu z Itálie na dvě minuty a potom Don Bailey z Irska. Takže prosím, pan Padovany na dvě minuty. Děkuji. Já bych eh, nejdříve chtěl něco říci eh, k, k jazyku, kterým se mluví o osobách se zdravotním postižením. Tady se mluvilo o osobách s odlišnými schopnostmi. Mm, když mluvil jeden eh, ze zástupců naší země tady v Evropském parlamentu, a já bych chtěl říci, že tento termín nás nezastupuje a nepopisuje eh, skutečnou situaci osob, které žijí s nějakým postižením. Já si myslím, že jaký termín používáte je důležité. Myslím si, že termín, který se mezinárodně používá obecně, to znamená osoby zdravotním se zdravotním postižením, je termín, který by měl být používán vždy. A teď, když mluvíme konkrétně o té umluvě, tak bych chtěl připomenout článek 27 o zaměstnanosti a jeho napojení na třetí bod návrhu usnesení, které má být dnes schváleno A tam se říká, že Evropská unie musí zajistit, že osoby se zdravotním postižením budou i skrze e, revizi e, praktik evropských institucí a hlavně Evropského parlamentu, že jim bude zaručeno vzdělávání a tak dále. Parlament byl první institucí, která e, začala s tím programem stáží pro osoby se zdravotním postižením, potom začala dávat E, pracovní smlouvy na maximálně tři roky osobám e, se zdravotním postižením, které byly vybrány. Ale e, potom, přestože se to vyvíjelo dobře, se to najednou zastavilo. A já právě když mluvím o tom článku 27 úmluvy, bych chtěl říci, že tam se zcela jasně říká, že obzvláště veřejné instituce by měly provádět ty pozitivní akce na podporu osob se zdravotním postižením, tak co bude dělat tento parlament? Myslím si, že by měl provádět rozhodnější politiku eh, na podporu osob s postižením eh, tady uvnitř parlamentu. Je vůbec důležité, aby tyto osoby byly viditelnější v rámci veřejných institucí. A eh, mluvím tady i o otázkách nediskriminace, inkluze a práv osob se zdravotním postižením. Děkuji. Děkuji. Další řečník pochází z Irska, pan Dan Bailey. Máte slovo. I wish to clearly confirm that... Já bych chtěl jasně potvrdit, že eh, všechno to, co tady nyní projednáváme, tak to skutečně je problém. naše požadavky eh, tak, aby byly eh, podepřeny eh, legislativou. To je jediný, jediný způsob, protože zvláště tedy v této době krize. Musím říci, že krize se velmi eh, projevuje ve škrtech rozpočtu a to nás eh, ovlivňuje v každém aspektu eh, života. Kdyby naše vláda ratifikovala tuto konvenci co nejdříve, to by byla velká úleva a to by nám dalo právní sílu a mohli bychom eh, využívat eh, našeho vlivu, aby k, té, k tomu schválení této umluvy došlo co nejdříve. Děkuji. Eh, nyní zástupce z Maďarska. a poté pan Hans-Jürgen Gross z Rakouska. Děkuji vám za slovo. Dámy a pánové, Maďarsko úmluvu Spojených národů ratifikovalo už před mnoha lety, ale teprve nyní vidíme první pokusy Eh, o rušení ústavu pro postižené například eh, se to týká eh, lidí, kteří žijí v zařízení určitých organizací a mm, jsou v velmi omezující situaci je podstatné, aby pokud dochází k nějakým změnám, tak je tomu dnes, tak aby se nekonali za našimi zády nebo mimo nás. Lidé, které já zastupuji, mají obavu, že nebudeme mít eh, právo žít v místě, které si zvolíme, Eh, v současné době se nějak mezi 30 a 50 lidmi eh, bylo donuceno přestěhovat se do středisek, eh, kam si nepřejí a to je jasné porušení umluvy. Děkuji, děkuji za dodržení času. Je mi líto, ale pravidla, která zde platí, nás nutí k tomu, abychom uzavřeli toto dopolední zasedání a já mohu dát slovo pouze jedinému delegátovi. Zbývající kolegové budou snad moci promluvit odpoledne, ale nemohu to zaručit. A já velice děkuji, děkuji tlumočníkům za to, že pracují déle. Nyní Hans-Jürgen Gross eh, z eh, Rakouské národní rady postižených. Máte slovo, pane. Vážený pane předsedo, eh, vážení členové pléna, já bych chtěl hovořit o Evropě dneška. Když hovoříme o tom, pomyslíme na to, že třetina rozpočtu Evropské unie jde do jde do eh, fondu soudržnosti a my tady eh, vidíme, jak je, je těžké dostat se do některých eh, budov, poněvadž tam nejsou přístupy pro postižené, tak musíme říci, že často používáme tyto prostředky, abychom budovali Evropu včerejška, nikoli Evropu zítřka také, když se přijímají další opatření a opět je to bez eh, přístupu a mimo dosah eh, lidí eh, s postižením, tak to prostě nemůže být takováto Evropa. To není Evropa v budoucnosti. Peníze dostávají všichni, jen ne ti, kteří jsou postiženi, nebo kteří, ti, kteří je zastupují. To není přijatelné, neboť naše práce má stejnou hodnotu jako eh, práce kohokoliv jiného. A já bych byl skutečně proto, abychom tlačili na to, aby prostředky, které tady jsou, aby byly bezbariérově přístupné také našim organizacím, eh, poněvadž často eh, jsme vyloučeni z využívání těchto prostředků a jejich využívání pro kvalitní projekty. E, já bych si velice přál, aby Evropa nebyla pouze hospodářským společenstvím, ale aby e, zahrnovala také těch 80 milionů postižených, kteří zde žijí. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní uzavíráme dopolední zasedání. Je čas na oběd, který bude na prvním poschodí eh, v prostoru Jehudy Menuhin a prosím, abyste byli zpět v sále eh, ve 14.20, abychom mohli pokračovat bez eh, další podle. Děkuji vám. It's a pleasure to work with you. It was not very easy, you, you know.